Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil naše jednání. Možná, že ještě dorazí eh, za chvíli další kolegové, ale eh, teď bychom už určitě měli začít. A to bodem 13 eh, na pořadu jednání, jednání našeho výboru ITRE doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic TTIP. A e, zvažujeme e, návrh stanoviska zprávy z vlastní iniciativy. Jak víte, TTIP je e, dohoda o volném obchodu, o níž se v současnosti vyjednává mezi Evropskou unii a USA a důležitý Důležitým prvkem jsou tři body. Přístup k trhu, zlepšení eh, spolupráce, eh, zlepšená spolupráce, když jde o stanovení mezinárodních standardů. Jsou to tři důležité otázky. Trh, eh, regulace, soutržnost a mezinárodní standardy. Eh, začátek byl v červenci 2013, je to tedy již 18-19 měsíců vyjednávání, 8 kol vyjednávání a to příští kolo se bude konat v Dubnu. Poslední se konalo eh, začátkem února v Bruselu. Výbor INTA požádal o, o přidělení zprávy s názvem Doporučení Evropského parlamentu Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. Je tedy důležité, abychom předložili své stanovisko. Já vás velice stručně, dejme tomu během pěti minut, seznámím se stanoviskem, které jsem navrhl jménem našeho výboru. A potom požádám našeho naše stínové zpravodaje o tříminutové příspěvky a potom všechny členy, co budou mít zájem, aby vystoupili tak na dvě až tři minuty. A potom se obrátím také na komisi, Eh, na její požadavky, návrhy, stanoviska, ty by zde také měly zaznít. K dispozici máme asi hodinku, no 50 minut na diskuzi. Spojené státy jsou naším nejdůležitějším obchodním partnerem eh, mezi eh, těmito teritorií je největší eh, tok eh, obchodního zboží eh, v historii. A Evropská unie má v současnosti schodek v hodnotě 225 miliard. Je to tedy nadbytek a většina z se shodla na tom, že přínos bude větší pro Evropskou unii než pro USA. Očekáváme eh, růst o půl procenta HDP každý rok, což znamená ročně více než 100 miliard. To je stagnance která by jinak nastala a to by bylo nebezpečné. Největší překážky pro volný obchod nepředstavují celní poplatky, ale to je třeba říci. E, to je poněkud eh, malá překážka. Největší eh, překážkou je nedostatečná eh, standardizace, certifikace výrobků a nedostatky v technické harmonizaci. Je to nesmírně důležité, zejména pro malé a střední podniky to je jasné, jak bychom se mohli eh, vyvarovat eh, častého zdvojování nákladů. To je tematika opět velice důležitá, zejména pro malé a středně velké podniky. Chtěl bych říci, že alternativou je eh, přijetí pravidel, které přichází mimo Evropskou unii a mimo USA, že přijmeme, jo, nevím, třeba čínské předpisy, jeho americká pravidla, normy, standardy. To by se také mohlo zdát. E, otázkou je, zda chceme e, vytvářet ty standardy nebo je přijímat. Asi nebude tak důležité, zda přijmeme takovéto standardy, ale my se obáváme, e, že by se nám nepodařilo eh, zajistit eh, vysokou úroveň eh, bezpečnosti a ekologických standardů. A to je důvod, proč bychom měli tyto standardy vytvářet a vytvářet pravidla, která se týkají zejména naší průmyslové politiky. To bylo obecně význam pro malé střední podniky. To všechno najdete v mém stanovisku a z hlediska výzkumu a inovací to je snazší situace, protože v rámci eh, našich rámcových programů jsme již po celá desetiletí s americkými partnery spolupracovali, ale ještě důležitá otázka eh, jsou práva k duševnímu vlastnictví. A závěrem, mám ještě dvě minuty, bych se chtěl zmínit o energii energiích. Bylo by skvělé, kdyby komise mohla eh, do eh, dohody TTIP začlenit eh, specifickou kapitolu věnovanou energiím a věřím, že to můžete podpořit, zejména volné obchodování s ropou a s palivy a s plynem a potom dále ceny energií, to je velice důležité, nízké ceny za energie v USA a vysoké ceny energií v Evropě představují velice důležitou výzvu eh, pro průmyslová odvětví, která jsou náročná na spotřebu energií, zejména eh, chemické odvětví. A totež se týká zemního plynu, břidlicového plynu. Z chemického hlediska je to Totež musíme zajistit, aby současné tarify za CO2, protože máme takovéto tarify, byly zachovány co nejdéle poté, co vstoupí v platnost TTIP. Je to důležité pro odvětví, která jsou náročná na spotřebu energií a také musíme eh, zajistit, aby současné tarify CO2 byly zachovány. Za několik měsíců se bude jednat v Paříži, to je velice důležité z tohoto hlediska a také z hlediska konkurenceschopnosti našeho průmyslu malých a středních podniků. A závěrem se musíme věnovat otevření eh, zadávání veřejných zakázek ze strany USA. To je velice důležité a možná také kosmický průmysl, kde bychom mohli spolupracovat 6 až 8 eh, růst kosmického průmyslu eh, je velice důležitý přínos na obou strách Atlantiku. Chtěl bych se obrátit na stínové zpravodaje a požádat o jejich stanoviska paní Toja za skupinu SAD. Je tu? Je přítomna? Okay. Ano, jsem tady, pane předsedo, jsem se přemístila, jsem tady, děkuji. Chtěla bych poděkovat za toto představení, které bylo souhrné, ale úplné. Zmínil jste se o všech těch nejdůležitějších aspektech to eh, tady v tomto návrhu stanoviska. Myslím si, že tam jsou všechny ty záležitosti. Samozřejmě, že je potřeba některé prohloubit. A pokud jde o stanovisko naší skupiny, tak ještě pro, prohloubíme naši práci ale dovolte mi pouze eh, říci několik základních připomínek, eh, co se týká TTIPu. Dohod, tato dohoda o volném obchodu se spojenými státy samozřejmě, to jsou důležitá jednání, která mohou vést k, ke zvýšení, k oživení obchodu a samozřejmě může to být užitečné pro evropský průmysl, pro naše výrobce kteří dodávají kvalitní výrobky konkurenceschopné. Takže toto je potřeba prohloubit. Je to možná to nejkritičtější téma, podívat se, jaké to může mít dopady na malé a střední podniky. Tato skutečnost eh, průmyslového prostředí v našich Eh, členských státech, protože právě může to být eh, také určitým způsobem omezit, snížit konkurenceschopnost našich malých a středních podniků. Další obava nebo záležitost, která by si zasloužila eh, ještě hlubšího přes přeskoumání se týká komunikačních a informačních technologií. Evropa chce zdůrazňovat svůj rozvoj a potom e, svou excelentnost a potom také duševní práva v souvislosti s patenty například. Právě tedy duševní vlastnictví související s informačními a komunikačními technologiemi. To si myslím, že by zasloužilo také ještě prohloubení. Potom kapitola týkající se energetiky. Zde možná by bylo potřeba zdůraznit pro a proti. Nesmíme Eh, ztrácet nebo být znevýhodňováni vzhledem k nízkým cenám energie v, ve Spojených státech. Je potřeba zdůrazňovat význam zelené energie, alternativních zdrojů energie. Tady také je potřeba prokázat naši schopnost obchodovat a účastnit se potom normy, sociální standardy a hm, standardy v oblasti kvality a v souvislosti s ochranou spotřebitelů. Takže v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrh. E Děkuji. A za EKR kolega Messerschmidt. Děkuji. Já bych také vám chtěl poblahopřát k dobré práci při přípravě tohoto stanoviska pro nás. Souhlasím s těmi hlavními myšlenkami, mám jenom pár pozitivních návrhů, které bych považoval za zlepšení tohoto návrhu. Takže v bodu 5 si myslím, že je důležité zdůraznit u hodnocení dopadu, že eh, je třeba eh, si říct, jak už jsme tady o tom hovořili, že si to má být ex post nebo ex ante, hm, ale je hm, potřeba znát skutečný dopad, to znamená dělat ty ta hodnocení ex post, kdy opravdu už víme, jak to vypadá v realitě. Dále, co se týče eh, evropské kampaně, která se soustředila na eh, digitální produkty a digitální trh, tak si myslím, že eh, je dobré toto rozšířit v případě, že bychom měli dohodu se Spojenými státy, tak Spojené státy do toho trhu zahrnout. A myslím si, že by eh, bylo smysluplné to do toho stanoviska taky napsat. Tento výbor se věnuje specifickým potřebám malých a středních podniků, jak také říkali předřečníci, eh, proto, abychom zdůraznili specifické potřeby malých a středních podniků, kdybychom měli nějaká čísla ohledně toho, jaký dopad to bude mít na průmysl, na výzkum, na ceny, tak bychom to tam měli zmínit, aby to bylo konkrétní. A konečně, pane zpravodaji, co se týče bodu o energetické bezpečnosti, myslím, že je důležité zdůraznit, že záměrem TTIPu není rozproudit diskuzi o energetickém mixu v jednotlivých zemích Eh, na bilaterální eh, vztazích jaksi mezi členskými státy a spojenými státy. My nechceme tady vytvářet žádné překážky ani pro ně, ani pro sebe eh, v, v, ve svobodném rozhodování o svém mixu. Takže Amerika to vidí třeba jinak, oni mají prakticky stoprocentní nezávislost, prostřednictvím frackingu, což je v Evropské unii politicky velmi citlivé téma. A je potřeba zdůraznit, že eh, ať dělají obě strany cokoliv, tak to nemá vliv, tak se to nebude měnit v důsledku této dohody. Je eh, to, eh, je tu také důležité v souvislosti s tou evropskou recesí abychom se dobrali eh, větší prosperity a tak já vám za velice děkuji a EKR eh, vám, jak si slibuje svou podporu a za ALDE kolega Telička. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že chraptím, ale snad mi budete rozumět. Především bych vám chtěl také poděkovat za váš návrh, zvlášť za jeho tón, to je něco, co ALDE naprosto podporuje. To vnímání tý typu je tady pozitivní a nepochybujeme o tom, že samozřejmě jsou tam věci, o kterých bude potřeba ještě jednat. A jsou to témata obtížná, citlivá a ještě se na nich bude muset pracovat, ale TTIP je jednoznačně příležitost bezprecedentní příležitost v rámci ekonomických a obchodních vztahů mezi USA a EU. Takže já to velice oceňuji a ALDE e, vás podporuje. Takže já bych tady teď jenom zmínil asi jeden nebo dva bodu, e, body, patří mezi ty, které jste vyzmínil. Je tu celá řada e, platných poznámek, které jste zmínil a je to otázka vyváženého přístupu, kde na jedné straně jsou tarifní celní bariéry a na straně druhé e, regulační překážky. To bych chtěl zdůraznit a chtěl bych taky zdůraznit skutečnost, že pokud nebudeme mít vyvážený přístup, tak to signifikantně poškodí konkurenceschopnost evropského průmyslu. Takže v tom také jsme zajedno. jedno to se vztahuje také možná ještě více na některá tradiční odvětví, která jsou pro Evropany důležitá. Zmíním jich pár. Automobilový průmysl, to je jasné, kde se vyrábějí jak komponenty, tak konečné výrobky. Dále inženýrství, včetně sofistikovaných produktů. Vy jste už zmínil třeba taky chemický průmysl, ten bych taky rád zařadil do tohoto výčtu. Nevím, Eh, Angelika Merle bude hovořit o energetickém odvětví, takže o to se podělíme, ale já bych tedy možná eh, na závěr eh, vyslovil pár poznámek. Za prvé, malé a střední podniky, plně souhlasím. A Angelika také eh, jistě řekne, že si to zaslouží zvláštní pozornost a zvláštní kapitolu. Ale chtěl bych zdůraznit dva důležité aspekty. Za prvé, my tady ve Spojených státech čelíme něčemu, co bych nazval skrytý protekcionismus, eh, je to jako local continence 1. To znamená, že když třeba vyvezete Eh, třeba eh, vlak, tak musíte na to použít americkou ocel a podobně. Čili to bychom měli řešit a dále, co se týče malých a středních podniků představují páteř naší ekonomiky ve Spojených státech taky. Malé a střední podniky z toho mohou mít největší přínos, ale my musíme sledovat nejenom otázky tarifních a netarifních bariér, ale také povědomí informovanosti. A proto je třeba zajistit dobrý informační tok pro evropské malé a střední podniky, aby mohly dobře podnikat ve Spojených státech. Děkuji, předložíme pár před, e, pozměňovacích návrhů, ale jinak váš návrh je, zcela, je velmi v souladu s našimi představami. Eh, Já vám velice děkuji vy to zvládáte skvěle, ale nám je stále ještě velice líto vašeho hlasu. Možná, že vás to bolí nebo nějak to vadí. Snad byste měl strávit pár dní v posteli. To by vám pomohlo. Kolega Raymond reprezentuje zelené. Děkuji, pane předsedo. Co se týče této zprávy, chtěl bych se dotknout čtyř bodů, které je třeba podle našeho názoru prohloubit. Energetická unie. Energetický trh je jistě jedním z ústředních témat. Podle nás je to méně překvapivé, že TTIP eh, se věnutě eh, obnovitelným zdrojům, eh, břidličný plyn, frakování, to se má dovážet do Evropské unie, mají se otvírat tyto trhy a my se domníváme, že by to masivně podkopávalo naše cíle a to by naši energetickou strategii opravdu podkopávalo. Na to klademe velký důraz. Dále spolupráce v oblasti regulace regulací. To by se velice dotklo průmyslu. Domníváme se, že Evropský parlament musí naléhat na to, aby byla zachována naše eh, schopnost rozhodovat, vydávat svá pravidla. Musí být naprosto neomezená a to by se mělo vyjádřit v této zprávě, že se eh, to nemůže některak eh, snížit dále veřejné zakázky, otevření oblasti veřejných zakázek, Eh, jistě eh, může být přínosné pro trh, ale přesto chceme zachovat eh, ekologické a regionální zakázky. Evropská unie by neměla naléhat na to, aby USA se na základě tlaku Evropy dostalo pod stávající úroveň a musíme hovořit o dalším bodu. Zesílená výměna údajů z USA je v ekonomickém zájmu všech. Je třeba přijmout příslušná pravidla, ale vzhledem opatření eh, ke kontrole eh, musí Evropská eh, unie dbát na to, aby byly programy NSA předloženy, abychom věděli, které informace se eh, bez naší vůle eh, vyměňují, které informace se takto vyměňujeme, to musíme vědět. Děkuji. Děkuji. Kolega Ešeni, který představuje GUE. Děkuji, pane předsedo. Ehm, v tomto, v tomto výboru se je zajímavé. Jsou určité různé směry, kterými bychom chtěli jít, ale eh, ně, některé druhy rozvoje vidíme poněkud jinak, například frakování, které způsobuje eh, velké škody na životním prostředí právě v těch eh, regionech eh, světa, ve kterých tedy eh, frakování se provádí. Jsou to obrovské dopady na životní prostředí a obáváme se zvýšení závislosti na fosilních palivech také. Způsob těžby těchto paliv svým způsobem už skončil, už není, eh, nelze dále eh, za eh, levné náklady těžit tato paliva, protože to nyní způsobuje vysoké náklady pro společnost. Myslím si, že v Evropě bychom si měli být vědomi toho, jak dělat věci lépe a levněji. My jsme vlastně na špici, lídrem v Evropě. V oblasti nových technologií máme dobré kapacity v této oblasti a možná také větší odpovědnost než Severní Amerika. Právě proto je potřeba přijímat rozhodnutí v, s ohledem na tato důležitá témata, která stojí před námi. A je potřeba také obrátit se a zeptat se občanů. Využijeme tedy transparentnost, protože to jsou otázky, kde hrajeme o naši budoucnost a proto je velice důležité a bylo by nezodpovědné, kdybychom se snažili změnit eh, filozofii Evropské unie tím směrem, že bychom dělali věci eh, na tomto eh, kontinentu se zavřenými dveřmi. A proto je, a to je vlastně pravda, co, že se toto děje i v případě případě TTIP. Měla by to být eh, samostatné svrchované rozhodnutí evropských občanů, to znamená, aby oni sami mohli využi- rozhodovat o využití našich zdrojů, o kvalitě životního prostředí, o metodách výroby, tak aby tato rozhodnutí nepřijímaly nějaké velké nadnárodní koncerny, které již mnohokrát ukázaly, že pro ně je kvalita života občanů podřadná nebo až tedy na druhém místě a hlavně se snaží plnit své cíle. A pokud eh, to bylo možné, tak se budou obracet na eh, speciální soudy, které také jsou uvedené v té smlouvě a to je takové, um, taková možnost útočiště pro ně, kde se schovávají za, svou, za své monopolní postavení a domnívám se, že TTIP, podobně jako další záležitosti, je velmi špatné, pokud jde o demok- eh, respektování demokratických možností. Děkuji. Didi. Pan Borali za EFTD. Děkuji, pane předsedo. Na, co se týká našeho stanoviska k TTIPu, tak my máme opačný přístup. Uh, bez, bez ne, nelze vlastně rozvíjet evropský trh bez adekvátního přístupu eh, evropské, eh, americké strany. Nicméně snažíme se brát v úvahu zájmy občanů malých a středních firm. Hovoříme hodně v tomto návrhu stanoviska o energetice. V energetice eh, samozřejmě je potřeba, eh, hovoří se zde o závislosti na Rusku, ale nechceme zase mít ani závislost na Americe. Má, potřebujeme modely spotřeby, které využívají efektivně zdroje, které neplýtvají. Samozřejmě musíme investovat do výzkumu, aby se eh, vyhledávaly a vyvíjely nové možnosti zásobování. Důležitý je vědecký výzkum, to je to, na co je potřeba cílit a který je bohužel často obětován v Evropě. Nyní je určitá, určité nedorozumění mezi Spojenými státy a Evropou právě ohledně energetiky. Jde zde o nadnárodní zájmy, které eh, neberou v úvahu zájmy občanů. Malé a střední podniky zde tedy dochází k veřejným eh, konzultacím, které ukazují, že není geografická rovnováha v tom zastoupení takže ty výsledky nejsou až tak reprezentativní z hlediska té skutečnosti, která se liší v jednotlivých členských státech. Je tedy potřeba kvalitní hodnocení dopadů s využitím různých nástrojů a všech zhodnocení všech eh, hráčů. Děkuji. Děkuji kolegové a nyní dáme slovo dalším řečníkům. Asi nebudete mít víc než dvě minuty k dispozici jako stínový zpravodajové, jak o tom hovořil pan Telička. Nyní má slovo paní Lina za ALDE k té energetické kapitole. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak již řekl můj kolega Pavel Telička, my velice podporujeme návrh stanoviska, které jste předložil, pane předsedo. Je velice důležité, aby to bylo silné stanovisko za náš výbor, za INTA a je třeba nalézt kompromisy eh, pro další vyjednávání. Chtěli bychom zdůraznit, že jsme pokládali za důležité, aby stanovisko bylo vyvážené, aby se zaměřilo na otázky které se týkají eh, kompetencí našeho výboru. Zdůrazdujeme eh, význam energií v té typ, zejména z hlediska energetické bezpečnostní energetické strategie a energetické unie eh, konkurenceschopnost, transparentnost energetického sektoru a dostupnost cen a přesto zachování vysokých ekologických standardů. Pane předsedo, je to velice vyvážená zpráva a bylo by dobré, abychom do popředí dali některá témata jako inovativní prostředí na podporu výzkumu a inovací a také, jak to již zaznělo, Malé a střední podniky tvoří páteř Evropské unie a chtěli bychom zajistit, aby malé a střední podniky dostávaly adekvátní podporu a nebyly vynechány. Tolik za ALDE a děkujeme za předložení stanoviska. Kolega Heckmark. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji současně. Eh, myslím, že je to skvělý návrh stanoviska. Měli bychom jenom eh, některé směry zdůraznit. V prvé řadě je třeba skonstatovat, že pro evropskou ekonomiku již není zajímavé snažit se o nějaké alternativy oživení transatlantického trhu. My hrajeme mnohem menší roli na globálním trhu. Globální trh je mnohem větší. Vytváření transatlantického trhu mezi největšími eh, ekonomikami znalostí, eh, má klíčový význam a eh, patří to k základním oblastem našeho výboru. Jsou to tradiční průmyslová odvětví IKT i digitální ekonomika vyžaduje, aby to šlo ruku v ruce. Proto je to důležitá perspektiva z hlediska konkurence protože ostatní části konkurují nízkými standardy a díky jiným podmínkám než Evropa a USA. Eh, my bychom společně měli eh, povýšit tyto standardy ve všech oblastech, které podporují růst a vyspělé struktury, vyspělé technologie, růst bez znečišťování. Já se domnívám, že bychom měli zdůraznit tento význam pro evropský průmysl v těch oblastech, které jsou tak eh, důležité pro náš výbor. My se eh, k tomu tedy ještě můžeme vrátit. Pane předsedo, pane zpravodaj, děkuji. Paní Ernst jako další. Děkuji. V zásadě mohu říct si, že Samozřejmě nemáme nic proti dohodě o volném obchodě. V tý, u TTIP nejde pouze o volný obchod, ale i o další věci, které jsou s tím spojeny, například regulatorní konsistentnost, protože s tím souvisí, souvisejí důležitá rozhodnutí v demokratickém prostoru a zde bychom chtěli mít jistotu, že standardy v oblasti životního prostředí se nesníží, tak aby že vlastně se nestane něco takového, co by šlo tímto směrem. Sam velké podniky samozřejmě mají eh, spíše vytvořeny ty nezbytné předpoklady, takže to je ten první bod, který považujeme za problematický. Druhá věc, ochrana investorů. Já si myslím, že tam musí být určitá chraná klauzule. Když se například podíváme na energetické eh, kala, eh, koncerny, to jsou obrovské částky, které v podstatě jsou zde ve hřeš ve Španělsku. Eh, 29 miliard eh, vlastně placeny eh, v rukou eh, energetických koncernů. 25 eh, případů v Argentině s takovými to stížnostmi, žalovany potom v mnoha dalších zemích světa, kdy se dějí takovéto věci, takže já si kladu otázku, zda uděláme dobře, když skutečně nevytvoříme jasnost a vlastně pokud bychom Eh, neměli takovouto formu ochrany investorů, zda bychom ji neměli zrušit a nevytvářet nějaké další vlastně fórum jen proto, abychom se oháněli určitou kamaraci. Všechny tyto případy, já si kladu otázku, kdo může garantovat, že ty cíle, které my jsme si vytyčili, že skutečně budou moci být uskutečněny, klima v oblasti, klima, eh, cíle v oblasti klimatu, energetické účinnosti, je potřeba brát v úvahu také regionální specifika, ale zůstaňme u energetiky, protože myslím si, že zde je to dosti nejasně, nejasně formulováno a momentálně s, tímto, s touto formou TTIPu nemůžeme být spokojeni. Thank you, madam. Děkuji. Kolega Donato. Grazie. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co jste řekl i vy. E, to znamená se skutečnosti, že TTIP představuje skvělou možnost pro Evropskou unii a pro 28 členských států. Domnívám se, že opačný vývoj by byl velkým rizikem pro Evropu a ten prostor potom by vyplnili jiné trhy, jiné státy. A je důležité, abychom vytvořili eh, tady tento prostor pro obchodování mezi největší ekonomikou světa USA a naší, která je druhá největší. Takže ještě dvě připomínky k energetice. Evropa importuje více než 50 všeho, co potřebuje na výrobu energie, na vytápění, výrobu elektrické energie. 50 eh, a určitým způsobem je důležité, tady. Je potřeba určitým způsobem se zbavovat závislosti na fosilních palivech, protože jinak by eh, hospodářství nemohlo dlouho fungovat. Je potřeba, aby trh byl otevřen. Co my můžeme vlastně přinášet spojených, spojeným státům. E, samozřejmě, pod, co se týká objemu e, ener, e, obnovitelných zdrojů, které chceme využít, neměli bychom porušit tu rovnováhu, která je křehká a mělo by být možné, abychom se my rozhodovali, kolik budeme dovážet a do jaké míry budeme nahrazovat naše zdroje a měli bychom také vědět, zda jde o eh, dovoz CH4 například, nebo zda jde o, do, o jiné toky z jedné země do druhé, nebo zda jde o obcházení tradičních eh, toků. Měli bychom mít možnost reálně kontrolovat naše vlastní toky a naše vlastní zdroje eh, těch energií. Děkuji. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Je, já, já, co se týká tohoto projektu, který, nebo toho návrhu, který jste podepsal, tak bych si dovolil navrhnout eh, dvě, mm, dva, dvě, dva doplňky, které se týkají jednak všeobecné části a jednak potom, pokud se týká eh, průmyslové politiky a zejména těch odvětví s vysokou energetickou náročností. Pokud jde o nejprve T-typu obecně, a toho všeobecného aspektu, tak hovoříme zde o rozdílech mezi cenami energií v Evropské unii a v USA a myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom toto také, kdybychom zde sem zahrnuli také náklady na suroviny, protože suroviny jsou vlastně klíčovým klíčovou záležitostí. Myslím si, že toto je věc, kterou bychom měli zapracovat a zdůraznit právě důležitost surovin je, kdy zvyšování nebo snižování cen je opravdu zásadní, protože v USA je v podstatě politika podobná, jako je naše kde existuje určitá situace monopol. Takže předložím eh, pozměňovací návrhy v tomto smyslu, zejména pro zdůraznění významu surovin a jejich cen. Další aspekt eh, týkající se výběrových řízení veřejných zakázek přístup k trhu, zejména informačních a komunikačních technologií. Zde je potřeba Eh, zdůraznit princip reciprocity, uvést ho sem, protože to nám poskytne větší záruku pro malé a střední podniky. Pokud by USA neotevřeli své trhy, tak ani my. Jak víte, tak komisař de Gucht dříve přišel nám hm, prezentovat návrh textu, kdy vlastně se jednalo o Některé se účastnili nebo neúčastnili tohoto procesu, takže toto je další aspekt, který bych chtěl zdůraznit, protože si myslím, že je velice důležitý a týká se právě zejména konkrétních pozměňovacích návrhů, které budu předkládat. Děkuji bardzo. předsedající. Já chtěl, bych se podělit. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vám sdělil, jaké mám Mm, starosti nebo problémy se dvěma body. Za prvé se to týká hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti a za druhé duševního vlastnictví. Vy jste říkal, že díky TTIPu budeme eh, více konkurenceschopní, ale otázka zní, z jaké strany ta konkurenceschopnost vzroste a do jaké míry tato konkurenceschopnost bude mít vliv na průmysl protože my jsme dosud zažili vymístování eh, výroby eh, na Dálný východ a teď by mohlo dojít k vymístování výroby zase eh, na druhý břeh Atlantiku. Takže to je věc, kterou už známe. Dva automobiloví výrobci svoje podniky nebo chemičky BASF, které už tam investují a budují závody a to se potom projeví zase zvýšenou nezaměstnaností na naší straně Atlantiku. Takže to je třeba e, si promyslet analyzovat dohloubky a detailně ve všech odvětvích průmyslu. Protože třeba co se týče strojírenství, Eh, metalurgie, energetiky. Na evropské straně není skutečná konkurenceschopnost, jsme v nepříznivém postavení. A co se týče duševního vlastnictví, Franc- eh, američané mají patentové právo a to obsahuje věci, které třeba v Evropě nejsou. Například tam jsou patentované eh, počítačové programy, což u nás ne a já se bojím, že to bude problém pro nás, pro malé a střední podniky, eh, které chceme u nás dál rozvíjet. protože když budeme mít společný patentový systém, který bude nepromyšlený, tak to může brzdit aktivity některých malých podniků u nás. Děkuji. Paní Kompula Natry. Thank you. Uh, I think... Děkuji. Jako výbor ITRE bychom měli, eh, my máme celou řadu konkrétních příkladů, které se snaží prodat technologické, technologie do Spojených států, ale problém je s bezpečnostními normami a na obou stranách chceme eh, dobrou kvalitu a patenty, ale protože nejsou totožné, tak to znamená náklady navíc. A tyto náklady navíc jsou způsobené rozdílnou technickou eh, normalizací a my bychom měli udělat dvojí test. Za prvé test v EU a poté ve Spojených státech a to představuje 20% potom konečné ceny na prodej výrobků EU ve Spojených státech, když se tedy musí toto e, testovat na obou stranách Souhlasím s tím, že energetika je významný podíl této dohody a tak přeji mnoho štěstí e, s tím záměrem napsat něco chytrého o energetice v našich vztazích e, přes Atlantik. Když jsem četla tu třetí část, tak bych řekla, že tam by měla být podobná podpora pro Eh, veřejné dodávky eh, energie, protože v Evropě je to velká výzva, výzva a mm, takže mm, já každopádně potom pošlu pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Rybacká. Bardzo děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěla poblahopřát a poděkovat za tento text. Měla bych nejprve připomínku spíše obecného rázu jednání ohledně TTIP vyžadují větší transparentnost. Je, je potřeba opravdu naprostou transparentnost, protože pokud nebudeme mít některé informace, tak věci budou probíhat v kuloarech, v kulisách, tak co, to, co se děje dnes vlastně v souvislosti s TTIPem. A často se srovnává TTIP s, tě, s tou slavnou záležitostí akta a byla bych ráda, abychom měli v budoucnu více informací. Navíc technologický eh, vývoj, pokrok v oblasti technologií, vede k tomu, že se schromažďuje stále více údajů. Jak se chránit, jak postupovat tak, abychom nešli příliš daleko, aby Spojené státy nešly příliš daleko. Známe příliš dobře tendence Američanů v tomto směru. Je potřeba jasně uvést, že chceme evropské normy pro ochranu osobních údajů a evropské normy pro eh, respektování soukromí. A poslední otázka, zcela souhlasím s tím, co se týká té zejména velmi citlivé otázky, to znamená duševní vlastnictví, což je pojem, který je v, a v, Spojených státech interpretován zcela jinak a to by pro Evropskou unii mohlo působit značné problémy. Děkuji. Uh, the next speaker, um... Děkuji a dále vystoupí paní Vera del Castillo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s těmi předřečníky, kteří řekli, že to je skvělá příležitost k tomu, abychom eh, zajistili růst, rozvoj pracovních míst pro Evropskou unii. Je to příležitost, která nám vlastně umožní eh, zajistit eh, tady růst. Nicméně v politice a v ekonomických odvětvích E, souhlasím s tím, že jsou dva zásadní body. A to je to, že musíme vlastně e, obhajovat ty e, zásad základní svobody a zajistit dodržování práv v tomto textu, protože není zde pouze obchodní hledisko, které je potřeba brát v úvahu. A na základě toho si myslím, že musíme být dostatečně ambiciozní a pragmatičtí a musíme k věcem přistupovat realisticky. Musíme pochopit, že zde nevytváříme nějakou zemi, která se jmenuje spojené státy americké a Evropa. Nikoliv. Všechno, co, o co se snažíme, to je vlastně zpracovat, podepsat dobrou dohodu o volném obchodu. Takže toto je první krok v tomto budoucím ambiciozním rozvoji. A co vidíme na tomto prvním kroku? Vidíme, že témata, zejména energetika, i v současné době nejsou součástí toho jádra, toho core business, kterým se zabýváme jsme, vytváříme zde e, vlastní kapitolu o energetice, například e, co se týká surovin a zásobování, a potom co říct si o digitální sféře. Není zde vytvořena nějaká cesta, nějaký horizont pro digitální záležitosti. Takže, pane předsedo a kolegové, měli bychom skutečně soustředit naše úsilí na to, jaký bude skutečný předmět a cíl této dohody. Časový harmonogram je jasný. A pro, pro Spojené státy eh, vlastně by to nemělo jít nad eh, nebo za dobu prezident, prezidentského mandátu Baracka Obamy. Já se domnívám, že suroviny, energie, ano, to jsou všechno témata, o kterých hodně diskutujeme, ale máme velké spoždění. Já si také myslím, že je potřeba, aby tam byla kapitola o digitální agendě. A zde je tedy skutečná otázka. Po osmém kole jednání, jak na tom jsme? Co nás čeká, co je před námi a čeho jsme dosáhli a co skutečně reálně, čeho můžeme dosáhnout, na co se máme soustředit. dohoda o volném obchodu nekončí tady, takže myslím si, že pokud bychom měli dodržet časový harmonogram, tak je potřeba, abychom se více snažili, abychom postupovali rychleji a tím využi- toho budou využívat malé a střední podniky. Dá. Tu jsem nalevo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tady nalevo sedím. Já také vaši zprávu vnímám pozitivně, jakož i celý projekt TTIP ale existuje podobná propaganda, jako třeba v případě rusko-ukrajinského konfliktu, kdy více propagandy dělá ruská strana, tak podobně je to z TTIP. To znamená, ta druhá strana, potud, pokud chodím na konference, to odmítá a šíří nepravdivé informace, a uspěje právě tam, kde lidé skutečné informace nemají. A proti tomu jediná zbraň je, že jsem si všechny ty studie připravil, prostudoval a pak ji těm lidem ukazuji jako studie na dopad, dopadů na trh práce, služby, kosmetiku, zdravotní služby, finanční služby a tak dále. To je jediná zbraň. A já to říkám proto, že bychom měli připravit něco proto, abychom i my měli e, připravené oblasti propagace tohoto projektu, protože tento projekt by měl přinést 10 až 15 tisíc pracovních míst na jednu miliardu obchodní výměny. Čili to jsou pozitivní věci, ale někteří lidé šíří podobně jako v případě rusko-ukrajinského konfliktu negativní zprávy o tomto projektu. Takže to je potřeba, abychom prosadili. Děkuji. Děkuji, kolega Royal. Já to mohu zestručnit, protože jsem se přihlásil vlastně jen proto, protože špatně chápu když máme skutečně takovýto projekt, který by měl přispět k zvětšení trhu a vlastně zajistit nová odbytiště pro Evropu. Pro mladé lidi jsou to také příležitosti na nová pracovní místa. A když jsou zde problémy, tak je musíme řešit. Já mě nechápu dobře, proč zde hovoříme pouze o těch problémech. Je to obrovská šance pro Evropu. Myslím si, že musíme pokračovat v tomto projektu a teprve potom také samozřejmě přemýšlet o těch těch těžkostech, které existují, jak je vyřešíme. Nemusíme mít jednotné normy pro všechny obory, pro všechna, odvět, pro všechna odvětví. Ale například pokud by se soustředil nebo limitoval ten volný obchod mezi USA a Evropou pouze na frakování, tak to je přece nesmyslné. To by takže teď vlastně nakupujeme většinu plynu z Ruska, což je samozřejmě také problém. Ale tady tu absolutizaci problémů, to považuji za špatné a to si vidím jako skutečný problém při takto významném projektu. Postupujme spíše obec, e, opačně, podívejme se na tu šanci, na tu příležitost, kterou nabízí a potom případné problémy samozřejmě ty řešme, ale berme to z této stránky. Děkuji. Já vám velice děkuji pan Soumelis z Generálního ředitelství pro obchod za Evropskou komisi. Ano, já vám velice děkuji za příležitost, abychom také přispěli do této debaty. V prvé řadě bych chtěl říci, že se celá řada poslanců zmínila o časovém rámci této dohody, tak bych vás chtěl eh, stručně informovat o aktuálním vývoji. Jak víme, bylo to tedy osmé kolo jednání od druhého druhý, další kolo se bude eh, konat od 20. dubna na území USA. Evropská strana je připravená a bude usilovat o co největší pokrok během roku 2015 za předpokladu, že to bude v rámci mandátu pro toto vyjednávání a také doufáme, že USA budou eh, schopni eh, zajistit legislativu orgánu na podporu obchodu během příštího měsíce a že to umožní uzavřít toto vyjednávání o transatlantickém obchodu jsou důležitou součástí této rozhodující fáze. Sledujeme za cíl, který je vyvážená a komplexní dohoda a jak to také řekli mnozí poslanci, během dnešního odpoledne vidíme v tom velkou příležitost. Vaše stanovisko, pane předsedo, se zaměřuje na celou e, řadu charakteristických rysů, které jsou důležité, e, energie, průmyslové odvětví, veřejné zakázky, malé a střední podniky. Co se týče energií, protože se k tomu vyjádřila celá řada poslanců, bych chtěl říci, že se snažíme kapitolu věnovanou energiím začlenit do tohoto vyjednávání a také, abych odpověděl na slova pana Tajányho, co se týče surovin, že jsme se hodně zaměřovali na eh, energie, ale měla by to být kapitola věnovaná energiím a surovinám. A také je velice důležité se zvenčí zaměřit na tom, o čem se nevedou tato vyjednávání. Netýká se to práv eh, využívat eh, nějakých přírodních zdrojů. Eh, nejde o rozhodování o tom, jak má vypadat energetický mix jednotlivých členských států. Jakmile padne rozhodnutí, tak jde o to, aby aktéři v Evropě nebyli diskriminováni a měli rovnocený přístup, mohli uplatňovat svá práva. To duchu můžeme přistupovat i k těm omezením, které se týkají surové ropy a zemního plynu. Jistě my se snažíme zlepšit eh, diversifikaci v oblasti energií. Někdo říkal, že bychom neměli nahradit závislost na Rusku závislostí na USA. To rozhodně není naším cílem. My chceme usilovat o více diversifikované zdroje, které posílí naši energetickou bezpečnost a z hlediska konkurenceschopnosti je eh, eh, energie relevantní otázkou. Eh, zmiňoval jste se, pane předsedo, o eh, průmyslových odvětvích náročných na spotřebu energii na obou stranách Atlantiku. Takže ta eh, kapitola, která bude obsahovat příslušná ustanovení, mohou poskytnout částečná řešení, ale k, máme-li to vyřešit, k tomu zapotřebí budou i vnitrostátní rozhodnutí v EU a komise se opravdu ubírá tímto směrem. Také bych chtěl poslance, kteří důrazňovali význam pokrytí obnovitelných strojů energií, ujistit, že to bude součástí eh, kapitoly o energiích. Eh, nebude se týkat pouze tuhých paliv, ale také eh, podpory a rozvoje obnovitelných zdrojů energií a také se bude týkat cílů energetické účinnosti a cesty, jak dosáhnout těchto cílů. Co se týče malých a středních podniků, ty jsou jistě páteří eh, evropské ekonomiky. Několik poslanců to již zopakovalo a my jsme se poprvé eh, při vyjednávání obchodu rozhodli, že budeme malým a středním podnikům věnovat eh, samostatnou kapitolu, abychom zajistili aby v prvé řadě získávali potřebné informace, aby eh, mohli využít příležitostí a aby měli obsáhlý přehled o eh, ustanoveních dohody, které budou pro ně přínosné, eh, co se týče průmyslového odvětví, tak je třeba se zaměřit na určitá odvětví, automobilový, chemický průmysl, ty patří mezi ta odvětví, pro něž bychom také chtěli vyhradit samostatné kapitoly dohody TTIP. A ještě závěrem, pane předsedo, my velice souhlasíme s tím, že se zaměřujete na zadávání veřejných zakázek. To je pro nás nesmírně důležitá otázka představuje opravdu základ vyjednávání. Chceme zajistit dobrý přístup eh, k trhu s veřejnými zakázkami v USA a překonat stávající potíže eh, na základě eh, ustanovení typu kupujte americké produkty na úrovni jednotlivých států i na federální úrovni. Děkuji vám, děkuji vám za vysvětlení. Eh, trochu jsme se opozdili. Přetáhli jsme čas. Dovolte, abych zdůraznil závěrem naší rozpravy několik důležitých bodů. V prvé řadě vám děkuji za vyjádření podpory eh, většině stínových zpravodajů, že podporujete základní linii tohoto stanoviska. Eh, očekávám eh, vaše pozměňovací návrhy, mohou být velice užitečné. Já s většinou těch vašich připomínek souhlasím, i jak je vyjádřili ostatní členové členové našeho výboru. Je to velice důležitá otázka. Já eh, vítám eh, předsedu výboru INTA Bernta Langeho, který je také odpovědný zejména za TTIP. Ale chtěl bych říci, že nevytváříme eh, žádnou novou fázi, jako o tom říkala paní de Castillo. Je důležité si uvědomit, že vyjednáváme o tom, že otevřeme eh, trhy vůči obchodu. Obdoba s Japonskem, Jižní Koreou, já vím, to není to tež, ale eh, s nimi to fungovalo, takže všechno závisí na vyjednávání, na vyjednávání říkáte transparentnost, byla transparentnost, to je skvělé, ale eh, máte přenos vyjednávání na internetu a e, po ukončení osmého kola jsou na internetu k dispozici písemné zprávy. Je třeba si je pročíst. Pro naše občany je to velice důležité. My máme e, e, od odpovědnost za zahájení eh, vyjednávání a my bychom měli rozhodnout, protože zazněla dramatická otázka, kdo zaručí, to říkala paní Ernst, kdo eh, ponese záruku za všechno, vyjednávači a samozřejmě my, eh, poslanci Evropského parlamentu, protože my o tom budeme hlasovat a měli bychom bezprostředně zahájit diskuse se svými občany. Někteří kolegové jako Royal Manka nebo Sanonato a další již na to dali odpověď. Jsou to eh, kolegové, někteří kolegové mají pochybnosti, to je jasné. Někteří z těchto kolegů, eh, co si tolik stěžovali, teď už nejsou přítomni. Kolega Jeseník má problémy eh, s touto eh, problematikou obecně. Nemá dojít k sociálnímu nebo ekologickému dumpingu na evropské straně, to je jasné, ale závisí to na vyjednávání. Musí to být otevřená silná vyjednávání, závisí to na nás a také na poslancích Evropského parlamentu. Uh, Eh, nestačí si jenom stěžovat, je třeba zahájit eh, diskuze konkurenceschopnosti. Jistě chceme otevřít své trhy, protože si od nich slibujeme levnější energie v Evropě a konkurenceschopnost závisí na cenách za energie. Uvidíme, jaký bude výsledek našeho vyjednávání. Dále práva k duševnímu vlastnictví. To řekla paní Vybacká velice správně. To bude obtížné, ale eh, můžeme očekávat velmi mnoho obtíží a jak řekl zástupce Evropské komise, jedna z velice důležitých otázek je otázka zadávání veřejných zakázek. Nemůžeme být spokojeni se současnou situací. Zadávání veřejných zakázek v USA je eh, naprosto uzavřené pro naše podniky a společnosti. Stojí před námi velmi mnoho problémů a také mnoho kol vyjednávání. A správně zaznělo, že na americké straně eh, je jako lhůta stanoven konec roku 2016. Asi by chtěli ukončit toto eh, vyjednávání eh, ještě za období prezidenta my, My máme ještě hodně času a já bych chtěl říci, že bychom neměli uspěchat to vyjednávání. Otevření Evropy eh, vůči USA by nám mohlo velice pomoci, ale neměli bychom eh, uspěchat to vyjednávání. Měli bychom projednávat bod po bodu a jsem si jist, že to bude nakonec korunováno velkým úspěchem pro obě dvě strany, pro EU i pro USA. Děkuji vám za tu diskuzi, byla pro mě velice důležitá. Seznámil jsem se s vašimi stanovisky i s vašimi pochybnostmi, s tím, že s něčím nemůžete souhlasit. Jistě je to velice důležité i pro Evropskou komisi, pro naše vyjednavače naše stanovisko by mělo být ukončeno co nejdříve 27. února ve 12 hodin lhůta pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů, tedy 27. února 12 hodin. Pošlete prosím své návrhy, bude to velice důležité a užitečné pro návrh našeho stanoviska. Milí kolegové, pokud mohu, eh, vyzvat pět řečníků v rámci našeho slyšení. Evropský parlament eh, zahajuje rozpravu o TTIP. Dnes odpoledne je to další bod, bod číslo 14 na pořadu jednání. A asi bych měl říci, eh, bod číslo 16. Každý tu možná do samého konce eh, zůstane, takže příští schůze našeho výboru bude 23. března 2015, 15 až 18.30 v Bruselu a dále 24. března od 9 hodin do 12.30 a potom od 15 do 18.30 tedy 23. a 24. března bude příští schůze a nyní naše veřejné slyšení na téma drop dopad TTIP na oblast politiky. A e, vítáme mezi námi e, naše hosty, hlavní e, řečníky jsou a také samozřejmě kolegy z výboru INTA, předsedu výboru INTA pana Benta Langeho a úvodem bych chtěl říci několik slov Já tu mám tolik dokumentů. Tak tady to je, děkuji. Právě jsme ukončili rozpravu k stanovisku výboru ITRE k, k dohodě TTIP a znáte výsledky této diskuze a jak byla tato eh, diskuze vášnivě vedená ve všech regionech Evropské unie a můžeme říci, že Eh, vůči této dohodě roste odpor. Měli bychom si být toho vědomi, pokud eh, věříme v vyjednávání o TTIP a otevření trhu. Měli bychom si být toho vědomi a měli bychom eh, za to nést odpovědnost. Alespoň pocituji takovéto nálady ve své zemi a tato diskuze je stále eh, vášnivější a do diskuze se dostává více ideologie než skutečných fakt. A eh, občané by si nepřáli, aby sledovali zprávy na internetu a sledovali to vyjednávání eh, s ideologií ideologickým odporem vůči vyjednávání. Měli bychom tedy situaci změnit, změnit ten ideologický odpor eh, vůči skutečné rozpravě a to je hlavní smysl našeho dnešního slyšení. Tak to je z mé strany všechno na úvod. A nyní mohu požádat našeho kolegu z výboru INTA, o krátký úvod, protože začínáme poněkud později. Bente, prosím, můžete začít? Děkuji za přívětivé poznámky, já budu velmi stručný. Myslím, že toto slyšení přichází, přichází ve vhodný čas, předchází přijetí stanoviska, které připravujeme Eh, ve výboru INTA jsme o tom také jednali. A teď je důležité odrážet to, co za ta jednání za roka půl všechno proběhlo a eh, čeho bylo dosaženo a co můžeme doporučit vyjednavačům. Nepochybně jsem přesvědčený, že TTIP by měl přispět Eh, reindustrializaci Evropy, protože jakmile získáme těch, dosáhneme těch 25% HDP 2000, v roce 2025, my musíme tento cíl takto podpořit. Takže je vhodné si tady udělat toto slyšení o otázkách spojených s TTIP. Jiné výbory tak činí tež. V současné době 14 výborů připravuje stanoviska eh, společnému výboru na TTIP 14 výborů, opakuje, to je nezvykle. Takže je to relevantní z pohledu reindustrializace Evropy. Je to podstatné z pohledu energetické bezpečnosti, kvalitativních norem v oblasti energetiky a dále je to také významné pro malé a střední podniky. Já jsem ve svém návrhu usnesení uvedl také specifický odstavec věnovaný malým a středním podnikům, které by měly mít užitek z té typu a ze zlepší, zlepšení um, legislativy v důsledku vzájemného uznávání norem. A, takže ty perspektivy pro malé a střední podniky by měly být náležitě ošetřeny v rámci tý typu a jasně zakotveny v dohodě. Takže děkuji za vaši pozornost a těším se na eh, eh, informace od našich odborníků. Díky, Bernte. Takže mm, budeme to tady spolu předsedat s kolegou. Máme, to bude 14 stanovisek. Jste připraven? vzít vážně stanovisko ITRE? To je moje první otázka na vás. Samozřejmě. Dobrá, to stačí. Už mám odpověď. Děkuji. Výbor. Ano, stanovisko výboru ITRE také. Bylo to zase. To bylo samozřejmě, ale. Hmm, dobrá. Dobrá, takže nyní panelová diskuse. Pan Pavel Olechnovič, předseda představenstva Eh, eh, partnerství pro středoevropskou energetiku, který dostává 10 minut na své vystoupení. Prosím, pane, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji, pane předsedo. Jsem moc rád, že mám příležitost vás tady oslovit na toto zajímavé téma. Řečník hovoří mimo mikrofon. Ah, okay, something happened. Sorry for that. So, once again. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. Hovořím jménem organizace SIP, což je organizace eh, z z Evropského regionu a těší mě, že tedy Eh, máme příležitost si tady pohovořit o otázkách TTIP. My obecně podporujeme eh, tu koncepci TTIP s tím, že to umožní více investic a zajistí více pracovních příležitostí. Nicméně eh, existují rozdíly mezi jednotlivými ekonomickými odvětvími v Evropské unii já jsem optimista a jsem přesvědčen, že bude dosaženo pozitivních řešení, ale musíme si v EU uvědomit, že problémy spojené s TTIPem musí být rozděleny do dvou částí. Jedna se týká evropsk- vztahů mezi EU a USA a ta druhá skupina, nebo ta druhá část se týká nás samotných, to znamená Evropské unie a její vlastní legislativy a regulace. Takže co potřebujeme. Já se na to tady soustředím. My budeme mít stejný přístup k surové ropě a plynu, která zajistí naši eh, energetickou bezpečnost, což umožní jasný, další eh, rozvíjení intenzivního průmyslu v Unie. Dnes pozorujeme velmi dynamický rozvoj chemického průmyslu ve Spojených státech v důsledku eh, nízkých cen energie. jak to funguje. A jak tady vidíte na mapě, na tom slajdu, ve, Spojeném, ve Spojených státech eh, dochází k investicím do dusíkového odvětví a velká část z nich jsou podniky z Evropské unie. Unie tímto přišla o spoustu pracovních příležitostí. A vidíme, že tady nízká cena energetiky, energie a surovin je e, základní e, výhodou Spojených států, ale především také je tam sniž, nižší zdanění a e, méně přísná legislativa na ochranu životního prostředí. co potřebuje Evropská unie implementovat dříve, než schválí TTIP. Tak například v chemickém průmyslu máme 6,5% eh, eh, eh, celní sazbu na dovážené výrobky. Pokud by TTIP vstoupil do, v platnost, pak by tato cla byla do pěti až deseti let zrušena, takže my navrhujeme, aby bylo přechodné období až desetileté. Bilaterální opatření by umožnila oběma stranám zvýšit cla a informovat druhou stranu o důvodech tohoto rozhodnutí. Takové opatření by bylo povinné eh, v rámci platnosti TTIP. A vítáme také informace od příslušného DG pro vnitřní trh a podnikání, že eh, REACH nebude ovlivněno touto dohodou a Spojené státy budou mít nadále po registrační povinnost. Dále, to je velmi důležité téma, o tom se jednalo eh, po celou tu předchozí dobu kysl- emise kysličníku uhličitého. to musíme považovat za závažné ekonomické téma, které hodně souvisí s konečnou cenou zboží. Emise kysličníku uhličitého v roce 2013 ve Spojených státech představovaly 16,5 a v Evropské unii 7,3 tuny na hlavu. Když si uvědomíme, že cena Eh, poklesu emisí o jednu tunu představuje 600 dolarů, tak si lze snadno představit, že americká produkce je daleko levnější než v EU a vzniká otázka, jak překonat eh, tento rozpor. My prohlašujeme, my víme, že eh, Spojené státy činí nějaké úsilí pro snížení uhlíku a jejich emisí, ale zatím to není uspokojivý výsledek v porovnání s mm, přísnými pravidly, kterým podlehá evropský průmysl. Interní regulace, na to, na to se musíme soustředit. SIP podporuje TTIP, ale musíme zrevidovat některé evropské normy, tak abychom zajistili rovné příležitosti. To znamená eh, hospodářskou soutěž eh, spravedlivou eh, pro podniky v Evropě v porovnání se Spojenými státy a pro vytváření dalších pracovních příležitostí. Eh, takže eh, energeticky náročné Eh, odvětví průmyslu by mělo být na seznamu carbon leakage eh, do roku 2020 a 25 výrobců používajících BAT. Takovýto seznam by měl zajistit 100 Eh, nebo tedy značný pokles uhlíku a některé podniky, které již jsou na tomto seznamu, z toho ovšem nemají žádoucí přínos. V Evropské unii eh, jenom podniky s největší účinností využívají eh, až 75 tohoto přínosu. A domácí zdroje Eh, energie bychom měli intenzivněji podporovat, musíme se soustředit na více nových a efektivnějších technologií, jako například eh, uhelné elektrárny, které by měly mít vyšší, vyšší účinnost než eh, dnes a do roku 2030 by se měla také snížit jejich, jejich emise. A konečně považuji za samozřejmé, že v odvětvích, která zastupuji jak v energetice, tak v energeticky náročných eh, odvětvích, nemá Evropská unie nebo evropské podniky tak příznivé podmínky, ale ve střední Evropě chceme vytvořit nové pracovní příležitosti a eh, eh, rozvíjet náš průmysl, aby se snížila nezaměstnanost a TTIP by nám v tom mělo pomoci, takže já Eh, se zastávám zvláštních opatření pro eh, odvětví energie a energeticky náročných podniků a eh, seznamu Carbon Liquid List. Děkuji. Thank you very much, Mr. Olechnovič. Já vám velice děkuji, pane Olechnoviči. Druhým mluvčím je pan Mariano Colzález Tajano. Prosím, máte slovo také na 10 minut, pokud vás mohu požádat. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo de, de España. Dobrý den. Budu tady hovořit španělsky. Já jsem členem ekologického hnutí. Děkuji, že jste mě pozvali. Je to poprvé, co jsem přijel do Evropského parlamentu. Doufám, že moje prezentace vás zaujme. A Připravil jsem si spoustu eh, slajdů, eh, mám vyhrazeno 10 minut. Asi bych potřeboval více času, abych vám mohl všechno dopodrobna vysvětlit a abych vám mohl poskytnout všechny informace. Nicméně mě potom můžete kontaktovat mailem, pokud budete mít ehm, zájem o další informace. Připravil jsem si několik čísel, Vyslechl jsem samozřejmě také to, co zde zaznělo. Jsou to, toto jsou údaje, které e, znají všichni. Jsou to výdaje na e, náklady na energie, to znamená fosilní energie, ropa. 60 jiné zdroje. Víme, že toto je zásadní téma, slyšeli jsme to i v předchozí přednášce a s tím můžeme všichni souhlasit. Tato spotřeba energie v Evropské unii vlastně je zejména v oblasti dopravy, která spotřebovává více než 30 primární energie a je to velmi citlivý sektor, který je velmi závislý na cenách ropy, o čem se už hovořilo a mm, těchto zdrojů se čerpá málo. Toto je vlastně určité, eh, určitá oblast zranitelnosti pro Evropskou unii, zejména od roku 2008. Všichni eh, známe dopady, které to mělo. Je to ta dlouhodobá hospodářská finanční krize, Nyní žijeme v určitém období globální transformace, nejen tedy z finančního hlediska, ale dochází také k zásadním geopolitickým změnám a dochází tedy ke klimatickým změnám, k nezvratnému poškozování eh, planety Země. Ty dvě cesty, které jsou před námi, zejména když hovoříme o kontextu změn, tak nám nabízí dvě strategie. Jedna strategie je pokračovat v tom business as usual, tedy jim dělat to, co umíme, co dosud, a na druhé straně je to přizpůsobení, to znamená přizpůsobit se novým podmínkám, nové situaci, určitým změnám, ke kterým dochází. V zásadě víme, že pokračovat v tom, co děláme, je asi pohodlnější, je to vlastně určitá pasivita, Eh, a protože každá změna, každé přizpůsobení se sebou přináší určité obavy, je to změna status quo, která samozřejmě komplikuje situaci. Evropská unie si vybrala spíše cestu pokračovat v tom business as usual. Netvařme se, že jde o nějakou velkou změnu, protože to, před, to by představovalo změnu spotřeby, změnu výroby a my vlastně vidíme, že Evropská unie se snaží získávat energetické energetické zdroje, které nemá na, sama z jiných zemí, ze zahraničí a samozřejmě diversifikovat zdroje surovin. Chceme být méně závislí na Rusku, ale zase budeme asi záviset na jiných zemích. To znamená, na přece jen jsou to země, které, se kterými tedy uzavíráme obchodní dohody. A Obchodní dohody jsou určité nástroje využívané Evropskou unii právě k tomu, aby měla přístup k těmto zdrojům, eh, energi- energetickým zdrojům těch partnerů. Nicméně tato možnost eh, business as usual, to je ta nejsnadnější cesta, kterou můžeme jít. Ale to neznamená, že eh, ne, nebude zdrojem různých problémů. A mezi, mezi k těmto problémům samozřejmě patří energetická závislost. Nebudeme možná tolik záviset na Rusku, ale budeme záviset na Spojených státech a na Kanadě, takže ta závislost bude pokračovat. Další věc je politická svrchovanost. Díky dohodě TTIP bychom eh, získali energetickou soběstačnost, ale to tak není. Pokud zde máme Um, kapitolu energetika, tak v rámci sporu uh, energetické koncerny nadnárodní, ať už americké nebo evropské, se budou tedy obracet na uh, mezinárodní arbitrární soudy. Toto je velice závažná oblast a samozřejmě často jsme toho svědky v Evropské unii. Viděli jsme, jak například směrnice o kvalitě paliv, kterou zná většina z nás dobře zná, byla vlastně omezená. V podstatě nyní to je jen slova na papíře právě proto, abychom eh, věz, eh, zjednodušili vyjednávání se Spojenými státy a s Kanadou, abychom vlastně eh, dosáhli určitých kompromisů, ale bohužel jsme museli obětovat některé ty kompromisy, kterých bychom byli chtěli dosáhnout. Je zde určitý chaos klimatický, což je možná přesnější než klimatické změny. Všechny nové zdroje energie, o kterých se zde hovoří, například břidličný plyn, břidličná nebo ta ropa z břidličných ložisek, tak vidíme, že zase to produkuje více CO2 než tradiční zdroje. Čili říci, že Evropská unie hraje klíčovou úlohu ve světě ve snižování skleníkových plynů, já si myslím, že to je absurdní říct něco takového. My jsme třetí největší spotřebitel primární energie ve světě a vlastně i hrajeme tedy právě klíčovou úlohu naopak právě v produkci CO2, takže si musíme uvědomit, že ta úloha, kterou budeme sehrávat, bude zásadní i nadále, ale ne úplně správná. Potom se jedná o příležitost. Všechny nové zdroje energie vyžadují velké investice, což vlastně znamená, že ty nové investice, které bychom měli vložit do nových zdrojů energie, budou zaměřeny na podporu a udržování stávajícího modelu, to znamená fosilních paliv. A možná je důležitější, aby nás to nepřivedlo zpět do výchozího bodu. Protože fosilní paliva v každém v určitém okamžiku budou vyčerpány. Prostě ještě mi zůstávají, zbývají dvě minuty. Zde je eh, graf, na kterém je eh, ukázána výroba nebo vrchol výroby ropy a paliv, tedy na základě ropy. To je graf, který ukazuje, kdy dochází k tomu piku, k vrcholu spotřeby a potom také k poklesu. A vidíme, že ten moment nebo ten okamžik, kdy tedy dojde k tomu vrcholu, ten už jsme překonali. Někdo říká, že to bylo v roce 2006 nebo 2010, ale v určitém okamžiku spotřeba, respektive výroba tedy ropy začne klesat a ty průmyslová odvětví nebudou mít jinou alternativu. A všechny ty další zdroje, o kterých zde hovoříme, břidličný plyn, břidličné ložiska, alternativní zdroje, to vlastně pouze posune toto přechonání nebo ten vrchol o něco dále. Nemůžeme tvrdit, že tento stávající model spotřeby zdrojů může být trvalý. To nám možná pomůže prodloužit situaci o 3-5 více roku, ale zase to bude prohlubovat klimatické změny a nadále budeme čelit problému, že nebudeme mít nová skutečně eh, ložiska těch zdrojů. A na závěr bych chtěl říci, zaznělo zde, že Spojené státy, eh, že tam proběhla energetická revoluce, hovořili jsme o nových zdrojích energie a podle posledních údajů, to je studie, která byla publikována v časopise Nature, která říká, že se v podstatě ty prognózy mílily od začátku. To jsou různé analýzy, kde byly předpoklady průměrná EIA, to tedy eh, severoamerická energetická agentura a můžeme vidět, že nejoptimističtější odhad to byla Goldman Sachs. To, byla právě, to byli ti samí, kteří dělali audity v Řecku a analýzu řeckých financí a vidíme, že tedy eh, se zásadně zmílili v těch eh, výhledech. Musíme si tedy uvědomit, že zde dochází k určité bublině. Evropská unie bude možná pokračovat v cestě Spojených států, budeme zase se opírat o určité analýzy, které jsou špatné a ne o vědecké studie. Další studie z vědeckého časopisu, ta modrá část, to jsou skutečné zásoby zemního plynu v USA, to červené, to byly odhady, takže vidíme, že to bylo zcela nereálné, že ty odhady byly výrazně předimenzované a v zásadě nebudeme mít tolik ropy a tolik energie, jako bylo odhadováno a tolik jako ještě minutu. Na závěr bych rád řekl, tedy na závěr bych rád uvedl určité niance. Vím, že ropa je dnes poměrně levná, levný zdroj. Uh, ale také je předmětem častých spekulací. Evropská unie se musí přizpůsobovat na toto nové prostředí, musí se zaměřovat na snižování spotřeby energií. Je potřeba si klást otázku, co můžeme udělat pro naše města v oblasti eh, dopravy, pro přepravu zboží, jakým způsobem zlepšovat efektivitu, jakým způsobem obnovitelně vyrábět a jak vsadit na určitý zemědělský agroekologický model, který vlastně není tak energeticky náročný. Takže buď se rozhodneme pro tento model, a nebo budeme zhoršovat tu situaci v oblasti klimatických změn eh, s ještě větší spotřebou zdrojů a nebudeme moci jít tou novou cestou, kterou bychom se měli. González Tejada. Já vám velice děkuji, pane González Tejada, a nyní e, zahajuji diskuzi, protože to má být diskuze mezi e, členy výboru ITRE, kterou jsme měli a nyní je čas na otázky. Takže mám otázky otázku na pana Olechnoviče a týká se to eh, vývozu kapalného plynu z USA do Evropy. Protože studie prokázaly, že USA mají atraktivnější trhy a takový terminál by mohl být v Číně, v Indii nebo v Japonsku nemusí být eh, ani na západě, ani na východě Evropy. Jak můžeme zabránit takovéto situaci v otázce skapalněného plynu? A dále vývozy surové ropy. To je také pro nás problém otvírání trhu. Dohoda TTIP znamená otevření trhu, nic víc, nic méně. A na pana Gonzálese Teády, Teádu mám otázku produkce eh, biopaliv a jejich dopady z hlediska TTIP. Vy víte, že první generace biopaliv eh, nebyla zrovna eh, dobrým nápadem, zejména z hlediska nepřímého využití půdy. Takže bychom měli připravit změnu v legislativě ustoupit od této myšlenky. Jak se díváte na dopad TTIP na eh, produkci a legislativu v oblasti eh, biopaliv? A potom ještě kolega za eh, výbor i, i ta, já bych byl upřímný, není mi úplně jasné, jaké máte oba požadavky na TTIP. Zmiňovali jste se o otázce únik uhlíku, dále o energetice, ale jaké jsou konkrétní požadavky na dohodu TTIP? Jistě by to nemělo snižovat cla, protože je různá konkurenční situace v různých částech světa, nebo měly by se Eh, uvést specifická pravidla pro emise CO2 eh, v rámci dohody TTIP a ještě k energetické účinnosti. Co to znamená? Eh, my bychom chtěli, aby tam byla začleněna kapitola věnovaná energiím, včetně udržitelných kritérií. Znamená to, že voláte po opatřeních v rámci energetické bezpečnosti. Má to být součástí dohody. Já bych se tedy chtěl zeptat, jaké máte konkrétní požadavky, které bychom eh, měli požadovat, aby byly součástí TTIP. Kolega eh, Kelly, nyní jednominutové otázky. Já vám velice děkuji. Eh, já bych chtěl v prvé řadě eh, říci, jestli se na to dívám správně, eh, že eh, naším úkolem je seznámit s tím naše občany a pokud možno, aby to přijali pozitivně a ne negativně. Mám otázku na oba. Pokud se nedohodneme při této příležitosti, jaké to bude mít dopady to znamená, že nebudeme využívat energií a surovin, které by mohly být dostupné při otevření trhu, nebo také eh, si frakování tolik nepřejeme, jaké by to byly eh, alternativy. Budeme dále pokračovat v provozování produktovodu z Ruska. Děkuji. Kirkton Downing. Děkuji. Já bych eh, se ráda vrátila k otázkám při prezentaci máme specifickou kapitolu věnovanou energiím v rámci vyjednávání TTIP. A co by mělo být v této kapitole? Jistě z mého pohledu eh, usilujeme o vysokou úroveň TTIP, o vysoké standardy. Nechceme snižovat úroveň standardů a bylo by zajímavé eh, naznačit příležitosti pro evropské podnikání, eh, pro energetické technologie. V USA jsou obrovské eh, programy vývoje a výzkumu výzkumu. Je možné se tedy eh, připojit k výzkumu v oblasti energetických eh, technologií, eh, spojit to také s standardy. To by bylo zajímavé se dosvědět. Vynecháme tedy omezení dovozu, protože energie znamená mnohem více než jenom dovozy. Já vám děkuji, pan Grobarčik, já vám velice děkuji. Pane Olechovič, myslím, že bude lepší, když eh, budeme hovořit v mateřštině. Já bych měl otázku, která se týká vašeho příspěvku, pane Olechoviči. Já jsem tady. Vy jste hovořil o delokalizaci chemického průmyslu, to je skutečně významný jev pro střední Evropu. Říkal jste, že za pět let, pokud už nebudou celní poplatky, ve výši 6 až 8%, tak už vlastně nebude v podstatě v, na, v chemický průmysl v Polsku a v Evropě obecně. Čili z toho vyplývá moje otázka. Podle vašeho názoru, co může dělat, jak může působit ten trh, kolik pracovních míst bychom mohli eh, ztratit, zejména v eh, tom těžkém průmyslu? Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl překvapen příspěvkem zástupce CP. Uvedli jste hodně čísel do vašeho dokumentu, to je zajímavé, ale neuvádíte tam ta čísla vlastně. Eh, vašich členů, kteří využívali bezplatných eh, povolenek CO2 v období ArcelorMittalu. Podle průzkumu Tanks and Bug byla miliarda a půl zhodnocení těch povolenek CO2 pro a ArcelorMittal, který nezaplat, které nezaplatili, ale vydělali na tom spoustu a spoustu peněz i v těch zařízeních, které, v těch továrnách, které byly zavřeny potom, tak využívali povolenek. Takže alespoň prosím vás, za minulé období byste mohl říct, že klimatická politika evropská byla mimořádně prospěšná pro všechny ty, kteří vyrábějí, produkují hodně CO2, kteří spotřebovávají hodně energie. A co se týká otázky energi- energeticky v TTIPu, tak cíl Evropské komise a EU je získat přístup zejména k americkému břidličnému plynu. Dnes, vidí, dnes vidíme, že většina těchto operátorů se stahuje z, Evro, z, z Spojených států a z Evropy. Je to náš zájem, je, máme na tomto náš zájem. Paní Ernst na jednu minutu. Ano, děkuji. Já bych měla otázku na pana Tejadu. A to následující. Jste říkal, že bychom měli přemýšlet o těch alternativách úspory energie a nikoliv import energie. A moje otázky jsou tyto. Jak by bychom se měli stavět k energeticky intenzivním nebo k těm energeticky náročným průmyslovým odvětvím, jaké jsou vaše návrhy a zásadně, co by mělo být zapracováno v té typu v oblasti energetiky, co by od tam mělo být případně zapracováno, co by mělo být od tam, odtud tedy eh, vytaženo. Samozřejmě obnovitelné zdroje, o těch jste také hořil a jakým způsobem potřebujeme tedy TTIP na to, abychom pokryli potřeby energie. To by bylo důležité, potřebujeme tedy něco takového. A zejména ve smyslu se na to zaměřit z hlediska obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Pan Mojsa, další řeční. Thank you, <coughs> Děkuji, pane předsedo. Já bych rád důraznil ještě tu otázku, kterou předseda sám položil. Existuje dlouhodobý mýtus, že TTIP zvýší energetickou bezpečnost Evropy, protože rozdíl eh, v, v ceně plynu je zajímavý a protože Spojené státy dlouhodobě má zákaz vývozu ropy a bylo by zajímavé toto si vyjasnit, protože nevím, jestli to je konkrétně typ, eh, téma, o kterém s ním eh, se Spojenými státy eh, eh, Unie jednala, protože tam jsou velice nepatrné výjimky ve prospěch Kanady a, a Austrálie, takže to by mě zajímalo. Takže jestli tedy něco je domlouváno ohledně amerického zákazu vývozu ropy, nebo jestli se jedná jenom o plyn. Děkuji. A pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Vy jste před chvílí eh, ukazoval prstem na ty, kteří pochybují o přínosu této dohody, nicméně si nemůžeme představovat, že tato dohoda vyřeší všechny problémy Evropy. Eh, a já se chci zeptat pana Olinoviče, vy jste ve své prezentaci prokázal určitá čísla a hovořil jste o potřebě zvýšit konkurenceschopnost v evropských podnicích a porovnával jste emise CO2 v amerických podnicích a v evropských podnicích a také jste eh, vybídnul Evropu, aby měla dostupnou energii, aby pokračovala v, právu, v poskytování právu zdarma znečišťovat. A zajímalo by mě, jestli jste odhadnul ceny vašich doporučení a kdo by je podle vás měl zaplatit. Dobrá, děkuji. Eh, kolega Tošenovský. Předsedo, eh, já patřím také k těm, kteří vidí v, právě v této obchodní smlouvě, a zdůrazňují obchodní smlouvě, otevření trhu, jako velmi zásadní a důležitý krok e- Evropy. E, z těch dvou přednášek, a proto bych měl dotaz na oba dva pány, e, to znamená, že kdybychom nepřijali to, toto otevření, co potom? Tedy uzavřeme Evropu ve stávajících kritériích, to znamená, budeme dál postupovat v, tom, v té vazbě na, na Rusko a s velkou závislostí, tato obchodní a znovu zdůrazňuji obchodní smlouva přece otevírá ten obrovský trh který zároveň přináší nové technologie a e, zvedá a, a ruší ty bariéry které před námi jsou o kterých víme že, že tu evropu vlastně uzavřeli. mě by zajímalo obou dvou co by tedy navrhovali kdybychom na tuto smlouvu nepřistupovali protože ty argumenty mně zněly jako že negujeme tento směr kterým se vydáváme a máme proto argument energetika který pro evropu je naopak argumentem pro co největší otevření. děkuji pane předsedo. Uh, now... Děkuji. A nyní tedy zpátky k našim řečníkům. A, takže vás poprosím o odpovědi, nevím v jakém pořadí. Chcete začít? Dobrá, prosím. Pět minut dohromady. Dohromady na všechny od, odpovědi. Not too much time, you know. Já vím, není to moc času. Znáte to, Evropský parlament, tady se pořád spěchá. Microphone, okay. okay. Now it's working. No, sobre todo lo decía pensando Děkuji. Je mi líto, že jsem možná hovořil příliš rychle. Zejména jsem rychle, velmi rychle přešel biopaliva. Bio, to vlastně eh, byla, bylo odvětví, na které jsme hodně vsázeli a, a bio, ale biopaliva od té doby, kdy tedy eh, se ukázalo, že to znamená v poslední, zejména v posledních šesti letech, kdy se eh, Evropa pokoušela je tedy z nich vytvořit jeden z hlavních eh, energetických zdrojů, tak se ukázalo, že ty dopady na životní prostředí nejsou až o tolik nižší, zejména emise skleníkových plynů. Například jsou zde uh, faktory použití a když vidíme potom ty efekty jako deforestace a ty škody, které to způsobuje, tak můžeme říci, že to možná v podstatě způsobuje negativnější dopady než tradiční paliva. Také se eh, produkuje hodně etanolu, metanolu při eh, výrobě toho těch biopaliv. A to by, na to bychom se tedy, to bychom měli vzít na vědomí. Evropské unie. V každém případě je jasné, že biopaliva nijak zvlášť tedy nejsou tím správným řešením. Problémem to jsou ty nežádoucí efekty, to znamená snižování množství potravin, které se produkují, protože eh, obdělavatelná půda se potom používá pro pěstování řepky a těch plodin na biopaliva. Takže co znamená, že to nebude asi ten správný směr a nebude to ten nejzajímavější zdroj energie. Co se týká frakování, tak já jsem nechtěl zde uvést nějaké jasné řešení. Já jsem chtěl říci spíše to, že Evropská unie spíše směřuje nebo pokračuje v té cestě zaměřené na fosilní, fosilní paliva a kdy, kdybychom tedy záviseli na zdrojích, jako je frakování například, tak bychom měli malý prostor a možná by nás to posunulo pouze o několik roků, ale co se týká zase dopadů na životní prostředí, tak by ty efekty byly velmi negativní. Cílem by mělo být tedy snížit naši závislost Nemůžeme se spokojit pouze s, ekonomický, pouze s ekonomickými zdroji. Je potřeba snižovat spotřebu. To je ta správná cesta. Pokud jde o průmysl, eh, ta, ten, ta energeticky náročná průmyslová odvětví, tak je možná potřeba eh, přisto, vytvořit určitý jiný eh, energetický model těžký průmysl, který spotřebovává velké množství energie, by možná mělo eh, mít určité kvóty na ne, Jinak ener- neznám samozřejmě energetický trh až tak eh, přesně, ale Evropská unie se nyní Eh, v rámci dohody eh, TTIP by se měl eh, umožnit volný přístup, znamená zrušit zákaz importu břidličného plynu a mm, ropy z břidličných zdrojů. To je vlastně to, o čem se hovoří ale na, ze světového měřítka z toho vlastně v podstatě ne, nebude nikdo těžit. Buď se tedy zásadně změní cíl těchto jednání, pokud jde o obnovitelné zdroje energie, tak vidíme, že tam zejména tedy jde o zdroje výroby elektrické energie. Ovšem, Nicméně v oblasti energetické jsme nadále závislí na Rusku, ale ono to ale problém není ani tak v tom, že závisíme na Rusku, ale že jsme závislí stále na, více na těch fosilních palivech. U v případě TTIP bychom více záviseli na eh, v Spojených státech než na Rusku, ale zase za pár let bychom se odstli znovu ve stejné situaci nezávisí to. Myslím si, že jsme na určité křižovatce a musíme se podívat, jakým směrem se vydat. Jsou zde určité zásadní výzvy, které musíme čelit. Takže, pane předsedo, tentokrát jsem více respektoval řečnický čas. Thank you very much. Uh, not too. Děkuji, to nebylo špatné. Děkuji za vaši odpověď. Uh, vaše dodržení času bylo skvělé a pan Olechnovič, prosím. Five minutes or five and a half. Pět, pět a půl minuty. Děkuji. To byla spousta otázek. Já začnu takovými obecnými poznámkami a pokusím se obecně hovořit o otázkách TTIP, to znamená, zda do toho jít nebo ne, zda plít, eh, jsme pro, vyplýtvali ten čas na jednání, zda je dostatečně příznivé pro Evropskou unii mm, tato dohoda, která zatím není hotová, kdy dochází k velké závislosti na jediném hráči a z toho vyplývající problémy. To je příliš mnoho otázek, jednoduchých otázek i odpovědí a my musíme jako EU eh, diversifikovat partnery a významné partnery, nej, nejde jenom o to, že musíme rozvíjet naši vlastní produkci. Jestliže budeme mít poměrně bezpečné a jisté partnery, což příliš nemáme, tak pak se může změnit situace a můžeme se pokusit nalézt řešení a byli, pak bychom byli partnery pro jiné s, více, s novými technologiemi, s větší efektivností, novými technologiemi, které nás dostanou do pozice, kdy budeme partnerem špičkových hráčů na trhu. A z toho důvodu já bych odpověděl na tu otázku ohledně Accelor Mittal. Já ten případ dohloubky neznám. Jako vedoucí skupiny Lotos jsme se věnovali offshoreovému programu, jednalo se o velikou investici. Eh, to byla to eh, um, podpora na projekt s nejnovější technologií a dnes ta, technolo- ta eh, rafinérie je nejlepší na světě. Takže mi nejde jenom o to přežít, je potřeba také rozvíjet vztahy s dalšími. Taky záleží na tom, kde zaklepeme a podle toho dostaneme odpovídající odpověď. V případě TTIP je to obchodní dohoda eh, se spojenými státy, tak to vnímáme, ale já osobně Eh, si myslím, já, mě jedno, jestli podepíšeme dohodu s USA nebo s někým jiným. Máme někoho jiného, kdo by nám mohl zlepšit naší situaci? Samozřejmě rozdíly mezi a mezi jednotlivými hráči uvnitř eh, EU je taková, že musíme uvažovat o tom, jak Eh, být partnery sobě navzájem a podporovat sebe navzájem, kde je potřeba. A stanovit jak si no, Tady je prostě celá řada vnitřních problémů eh, týkajících se organizace těch 28 eh, členských států. My tady zastupujeme 11 států, ale 11 států, eh, jejichž HDP představuje třetinu EU. Domníváte se, že když neuděláme nic, abychom tam ty rozdíly překonali, takže jednotná unie bude dlouhodobě existovat. My musíme přemýšlet o regulaci uvnitř, proto aby se zlepšila pozice podniku, abychom měli dobré partnerské vztahy, aby nedocházelo k individuálním akcím jednotlivých silných hráčů. A to je prostě obecná otázka diverzifikace. Jestliže budeme nakupovat eh, zemní plyn, skapalněný eh, zemní plyn z Ameriky, tak eh, můžeme uzavřít tu nejlepší možnou dohodu a, a je to na nás. Dobře, žádné detailní odpovědi, ale odpověď obecná. Takže to je první část naší diskuse. Takže vám mnohokrát děkujeme vážení panelisté, za vaše vystoupení a za účast na této eh, významné diskusi. Určitě zbývá eh, ještě mnoho otevřených otázek před námi a také chceme slyšet i dru- eh, další část eh, to slyšení, také chceme vyslechnout Evropskou komisi, která je zodpovědná za ta konkrétní jednání. A ta konkrétní jednání samozřejmě jsou dnes eh, nejdůležitější, takže to je, to je významné pro obě strany a jak se to dojedná, podle toho to bude pro nás přínosné nebo ne. Takže děkuji oběma řečníkům a druhá část diskuse tedy nyní začíná a já předám předsednické žezlo kolegovi Bernu Langemu. Děkuji, pane Busku, za předání předsední, předsedání tedy tomu druhému panelu. Takže nyní se dostáváme k jádru té dohody a perspektivách TTIP pro malé a střední podniky a pro specifická odvětví. Jak už bylo řečeno na začátku, myslím si, že TTIP by měl být přínosný pro reindustrializaci EU. Malé a střední podniky a odvětví pro ně specifická. Máme tady tři řečníky paní Ipehat z Corporate Europe Observatory a já jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji vašemu výboru za pozvání. Zaměřím se na jeden specifický aspekt, ne na malé a střední podniky, ale na řešení sporů podle TTIP a já použiji také jako příklady případy z oblasti energetiky. To je zajímavé pro váš výbor. Velice stručně vysvětlím, i když to asi nebude zapotřebí co to tedy je ISDS řešení sporů. A budou to příklady z energetického sektoru, což se stalo v minulosti a děje se to v současnosti. Pokusím se zareagovat na otázku, co se stane, pokud do TTIP bude začleněno ISDS v oblasti energetiky a dále má eh, Evropská komise reformní agendu. My víme, že komise tvrdí, že všechny tyto otázky řešení sporů mezi investory a státy řeší. Co to je ISDS? Dovoluje investorům vesně podnikům, ale nejenom, aby přímo zažalovali nějaký stát mimo eh, jeho právní systém a to cestou eh, soukromého Mezinárodního eh, arbitrážního eh, soudu. A mohou to být rozhodnutí exekutivy eh, parlamentu a nebo rozhodnutí soudu. Základem pro toto soudní řízení jsou smlouvy o investování. Eh, investoři mohou eh, zažalovat eh, dodržování svých práv, pokud mají dojem, že došlo k jejich porušení. Jak vidíte na tomto obrázku, zaznamenali jsme rychlý nárůst nárůst žalob investorů vůči státům na celém světě. Od 90. let tady vidíte, že došlo v podstatě k explozi takovýchto případů koncem roku 2014 nám je známo přes 600 takovýchto eh, řízení vůči státům. O některých případech možná ani nevíme. A eh, na základě těchto žalob víme, jak v současnosti využívají investoři tento systém a jak arbitro, arbitro arbitráž nebo smírčí soudci eh, rozhodují. Členské státy EU byly také dotčeni těmito žalobami. A eh, to je ta černá křivka, tady vidíte žaloby eh, vůči eh, členským státům. Eh, ta červená linie ukazuje eh, žalobu na USA, ale ta tolik nekulminuje. Točí se to kolem celého systému, že investoři ze severu podávají žalobu na jižní státy. Odvětví energetiky je opravdu relevantní je poněkud malé, ale ten modrý sektor dole eh, se týká eh, případů, které se dotýkají energetiky, zejména výroby elektřiny. Fialová se týká případů v oblasti eh, ropy a plynu žaloby za fiskální období 2014. Neukazuje to celkový obrázek, je to jenom loňský rok energetické odvětví má velký e, zájem, protože bylo velmi mnoho žalob v tomto odvětví, mnohem více e, než jinde. Já bych chtěla vysvětlit některé případy. Vattenfall tu již zazněl. E, to je stávající řízení švédská firma eh, žaluje Německo eh, a požaduje eh, velké kompenzace, protože se Německo vzdalo jaderné energetiky. Stejná společnost Vattenfall zažalovali již dříve Německo, tento případ není tak známý. 1,4 miliardy eur bylo předmětem jako kompenzace omezení eh, uhelné elektrárny v Hamburgu. To se podařilo urovnat a součástí tohoto vyrovnání bylo eh, snížení ekologických standardů. Eh, další řízení pokračuje v současnosti, jak už jsem říkala, tedy ten druhý a její případ, druhá žaloba Vattenfallu nebyla ještě vyřešena. Lone Pine, kanadský česká eh, plynárenská společnost eh, žaluje vlastní eh, vládu na základě dohody NAFTA. Týká se to daňového ráje Denver a ztratili 200 milionů dolarů kvůli kompenzacím kvebecké provincie. Týkalo se to frakování, ještě nebylo rozhodnuto o množství eh, k vyplacené eh, investice. Je to mobilní investice, eh, je to pobočka Excel Mobile, té největší spole, ropné společnosti. A ještě jedna společnost zažalovala Kanadu a eh, vyhráli před tím arbitrážním soudem, protože Kanada požadovala, aby ropné společnosti investovaly do vývoje a výzkumu. To by mohlo zajímat váš výbor. A opět jeden případ, eh, který již byl vyřešen, s SGSS, americká společnost versus Argentina. V tomto případě tato společnost vyhrála a to 130 milionů amerických dolarů. Argentina během své ekonomické krize eh, eh, omezila eh, maximální ceny v oblasti energetiky a takovéto výzvy v rámci systému ISDS již vznikly. Eh, a pokud ISDS zahrnujeme do TTIP, tak stejné případy žalob eh, nebo řízení můžeme očekávat, nebo řekněme to takto, bude tu riziko, že členské státy EU a celá Evropská unie eh, bude zažalována kvůli ekologickým požadavkům v energetice, poslední případ Vattenfallu, nebo také ovlivňování energetických eh, cen. To může být důležité, to byl případ CMS a potom také eh, rozhodování o eh, politice pro životní prostředí, vys Německo nebo moratorium na frakování v Kanadě. Všechny tyto změny mohou eh, být zažalovány eh, v rámci tohoto systému. Je tu také eh, riziko, že to nebudou jenom výzvy, ale také, že rozhodčí nebo arbitrové s tím budou opravdu zabývat. Vattenfall požaduje 1,4 miliard a tyto peníze eh, půjdou z prostředku daňových poplatníků. A potom je tu také eh, eh, nebezpečí, že to bude mít tedy omezující efekt na energetiku oni eh, eh, nejenom získají v tomto řízení peníze, ale dosáhnou takového efektu, že právní předpisy nebudou eh, tak přísné, jak by měly být. Je to tedy ten ochlazující účinek jak se mu říká, který eh, bude velkým rizikem, pokud ISDS bude začleněno do eh, TTIP. Pokud tedy bude opravdu součástí, tak tu nebudou žádné výhody. Prostě eh, tento systém neskýtá žádné výhody, co se týče toku investic, co se týče eh, podpory eh, kvalitních pracovních příležitostí. Viděla jsem zprávu komise, která se o tom zmiňuje, ale ISDS je eh, součástí jenom krátkého odstavce. Myslím, že byste to měli brát mnohem vážněji. Ve studii je uvedeno, že tady tato rizika jsou. Je to pravda tuto studii máme a ta rizika jsou dostatečně e, zlá a e, ty typ by to mnohem zhoršila. Zhoršila by to tím, že by se zvýšilo e, nebezpečí, že investoři budou znášet žaloby vůči členským státům. A je tu také těsná síť amerických dotací, které by byly využity v tomto systému a mají tedy 150 tisíc poboček a to je už poslední slide velice stručně k reformám. Já vím, že v parlamentu tu velice často slýcháte od komise, nebojte se, eh, naše reformní agenda má všechno pod kontrolou. Já bych chtěla říci, že reformní eh, agenda nemá nic pod kontrolou. Je tu nebezpečí žalob, eh, je tu Eh, nebezpečí šílených rozhodnutí v arbitrážích a může to mít obrovské katastrofální, velice drahé sumy na odškodnění. A eh, eh, je tu tedy hrozba těch žalob, které budou mít ten ochlazující účinek. Mám skončit doporučením? Asi ne. Já to ještě stížím. Skončím dvěma otázkami, na které si musíte odpovědět v spolupráci se svými voliči. Eh, je to ISDS a ty typ obecně. Chtěla bych se vás tedy zeptat, proč byste jako to zákonodárci dali investorům takovou mocnou zbraň eh, do ruky obracet se na parlamenty a soudy v neprospěch daňových poplatníků? A proč vy jste ohrozili náš vyvážený osvědčený systém? v prospěch eh, těch, kteří zajiš, eh, usilují o nerovný přístup ke spravedlnosti. Já vám velice děkuji a nyní dávám slovo panu Mario Hofenovi, který je předsedou Německého svazu eh, středně velkých podniků. Prosím, máte slovo. Vážený pane Busku, vážený pane Lange, vážení členové výboru. Je to pro mě velké potěšení a čest, že jako sto předseda největšího německého svazu eh, který združuje malé a střední podniky, že mohu prezentovat, přednést svou prezentaci. Volná dohoda s USA je vlastně jeden, jedno z nejdůležitějších témat posledních měsíců pro německé malé a střední podniky. Já bych chtěl velmi jasně říci, že z mého hlediska je velmi eh, důležité eh, zapojení zájmů malých a středních podniků. To neplatí pouze v Německu, ale samozřejmě všude protože střední a malé podniky jsou vlastně za tou myšlenkou, že další prohlubování vztahů Evropské unie s USA je vlastně v tom, nicméně ten čert nebo ten ďábel tkví v detailech. Musíme se podívat velmi kriticky na to, jaké zájmy má Evropa tady na tomto a jaké eh, zájmy má, mají spojené státy. Jeden z nejdůležitějších faktorů z mého hlediska je komunikace s občany a s podniky, s podnikateli Všichni dlouho je sam pouze často vlastně eh, se množí ty kritické hlasy z Evropy a pokud ta komunikace dobrá nebude, tak se to bude stále množit. Protože ze 40 procent podniků v Německu ví, co vlastně je TTIP. 60% vůbec neví, ne, nebylo jim to objasněno takže vlastně už za, posle, za minulé komise se o tom často diskutovalo, ale ta informovanost nebyla dostatečná. Já bych chtěl pouze dodat k tomu, že veřejné inici, veř, iniciativa paní Malmstrémové eh, tu musím, můžeme samozřejmě pouze přivítat. Vážení členové výboru, já bych vlastně z hlediska středních podniků se vyjádřil poměrně k určitým kritickým eh, tématům a oblastem typ ty, eh, ta ustanovení ISDE, určitě ne, ISDS nejen v Německu, jsou ty nejspornější body typu Vlastně podpora investic eh, v zemích s, roz, s, jinak, s různě rozvinutými právními systémy je samozřejmě nepřivítat, ale doposavadní prosazování eh, probíhalo v různých morech různě. Takže toto téma v souvislosti s TTIPem, eh, které se diskutuje z veřejnosti, tak samozřejmě není toto překvapivé. Nicméně v té dohodě už vlastně v investiční dohodách o investi, ochraně investic už asi 50 let, která byly uzavřeny například mezi Nizozemskem a Indonésií, tady tyto věci byly velmi málo známé. Sta, sta, současná praxe, že ty rozsudky nebo celá ta řízení se zveřejňují pouze se souhlasem obou partnerů a toto ale nepovažuji za udržitelné. Eh, eh, vyjádření eh, a nemůžeme vlastně to lépe je potřeba za, už při výběru se zaměřovat na spravedlnost. Existují zde velká, velká netolerance. Mezinárodní svazy vlastně s určitým způsobem se pohybují mezi ochra, o, investicemi nebo ustanoveními o ochraně investicí a potom zastupováním těch velkých konzer, koncernů, které se vlastně často obracejí právě s těmito stěžnosti, dámy a pánové, takže často dochází k tomu, že vlastně ten soudce nemůže být na obou stranách. Ty pobídky jsou alespoň ale k dispozici. I například v rámci CETA by něco takového bylo ještě možné, ale jiní mandanti by vlastně už nemohli tady eh, této regulace využívat a lhůta, během které vlastně se nemohou zúčastňovat v tomto řízení, tak musí být eh, odůvodněna. Eh, je potřeba samozřejmě dbát na eh, právní základ v Evropě, ale já nevidím nutnost v tom, aby vlastně tady tyto ne, veřejně neoprávněné eh, soukromé soudy s vyloučením veřejnosti rozhodovaly tady v těchto případech. To by vlastně bylo v právním světě něco nepřijatelného. Zde soud za jedna a všichni ti, co, e, všichni ti zúčastnění vlastně nemají možnost se obrátit s odvoláním potom na nějakou další soudní instanci. Takže pro malé a střední podniky tady tato řízení jsou e, velmi nespravedlivá, protože nedokážou e, čelit tady tomuto. Pokud by se malé a střední podniky takovýchto řízení e, účastnili, tak v velké procento jich by vlastně, bylo by to pro ně likvidační. A zna, jedna známá advokátní kancelář to eh, zveřejnila ve studii, že takovéto ar, smírčí řízení, arbitrážní řízení průměrné trvá třeba čtyři, čtyři a půl roku a stranu to stojí 6, 6,5 milionu eur. Takže jak, jaký střední podnik může tady tomuto čelit, jaký si to může dovolit, pokud tedy nemohl by v podstatě zaplatit ani 600 tisíc euro pouze ty na správní poplatky zařízení. To znamená, taková to arbitrážní nebo smírčí řízení jsou vlastně jedním z kontroverzních bodů TTIPu. Je potřeba samozřejmě, potřeba, aby se vybudovaly stejné Löcher innerhalb der Gesetze kennt, weil er die hat er selbst mitgebracht. Mohou tedy zažalovat státy, to vám a parlamentu nemůže být hostejné a mohu vám říct jednu věc. Velký koncern, ten těch 5, 6, 7 milionů sebere jako kapesné a předá je svému právnímu oddělení a konec, nemá s tím nic společného, ale malý podnik, a to je 98% evropských podniků, nemůže zaplatit ani 1 milion nebo dva už předem zbankrotuje. Eh, s americkou zásadou následné péče a evropskou zásadou preventivní péče se tu setkávají dva světy. Ochrana spotřebitele je citlivým tématem, vysoce citlivým. Dámy a pánové, všichni víte, že v Německu máme zásadu prevence. To znamená, pokud budete mít nějaký patent, tak budete muset ho nechat zkoumat dva a půl roku, než se dostane na trh. A američané mají zásadu následné péče. Američan může přijít na trh okamžitě se svým patentem, a když e, přijde nějaká žaloba na očkodnění, tak e, tu činnost zastaví. Nejlepším příkladem e, je to, to nebezpečí, ale z pohledu středních podniků bych vás chtěl ujistit, že nálada mezi podniky je rozhodně zpěta s ochranou spotřebitele. Všichni zúčastněné strany musí v otevřené komunikaci ukázat, že není možné snížit vysoké nároky na ochranu spotřebitele. A dovolte, abych se zmínil o takzvané regulační radě, která je velice důležitá vyrovnávání historicky vznikajících standardů je velice obtížné a dlouhodobé to začíváme s TTIP. Ta myšlenka se v čas eh, vyměňovat informace o standardech a eh, Eh, předpisech eh, nemá velký smysl. Eh, vznikne takový close shop, v němž střední stavy nejsou vůbec zúčastněny, ani se na tom nepodílí sdílí parlamenty, ale přece není možné obcházet vnitrostátní parlamenty. Doposud víme o regulační radě jenom to, že byl zveřejněn evropský návrh, ale jednání spočívá na kompromisech a tady je opravdu velice eh, relevantní návrh americké strany. Tato politika není triviálním tématem a když je něco dobře míněno, neznamená, že to bude dobře uskutečněno. Všechny zúčastněné strany zájmu eh, musí eh, mít slovo v takovéto regulační radě. A v oblasti elektrotechniky se eh, v Americe nemohou vyhnout kontrolního štítku. Tato tento štítek sice není dán eh, státním předpisem, ale již se etabloval v praxi. Eh, to znamená, že americká eh, vláda nemá žádný vliv na tento standard. Tady tkví velké nebezpečí ty typ. To znamená vzájemná harmonizace uznávání standardu. Vážení poslanci, německé podniky stojí za základní myšlenkou ty typu odbourávání obchodních překážek překážek a zintenzivňování obchodních vztahů mezi Amerikou a Evropou, ale aniž by eh, nebyly vyřešeny ty nebezpečné body, eh, pokládám za pravděpodobné, že TTIP se stane slepou uličkou, kdy stroskotají malé a střední podniky. Já jsem sám hovořil eh, s mnohými, kteří byli na mé straně, na naší straně a ještě jim popřejete sluchu v Bruselu. Bruselu. Hovořil jsem s předsedou Německého odborového svazu, který sdílí naprosto stejný názor jako náš stav. Také jsem hovořil s Verdi, s předsedou jednoho z největších odborových svazů v Evropě, který řekl, že je třeba chránit malé a střední podniky. Děkuji vám. Já vám děkuji. A v neposlední řadě dávám slovo Ladislavu Novákovi z eh, zástupci Českého chemi- svazu chemického průmyslu, který je zakladatelem tohoto svazu a také členem CIVIC. Máte slovo. <laughs> As you said. Last but not... Jak se říkal v neposlední řadě, ano, děkuji vám, pane předsedo. Oba pánové předsedové, panu, pane Busku, a pane Langene, je to podle abecedy, snad je to dost diplomatické, je mi velkou ctí být tady s vámi, dámy a pánové. představitelé této, této eh, evropských struktur. Já začnu geopolitickou dimenzí TTIPu a pak uvedu pár čísel a důležitých otázek a e, pár slov o tom, co se děje v mojí zemi, v České republice v souvislosti s TTIP. Chtěl bych také říci, že to se netýká jenom hospodářské soutěže, Evropy versus zbytek světa, ale také se to týká určité konkurence a hospodářské soutěže uvnitř Evropy. Takže nejprve pár historických údajů. Historicky Evropa, Spojené státy a Kanada jsou takovými přirozenými spojenci. Část americké populace má kořeny v Evropě, takže je to takové genetické, jsou to ti, kteří jaksi byli statečnější a vydali se na tu cestu přes oceán před stoletími. Také politické systémy obou těchto částí světa jsou podobné, jsou to eh, zastupitelské demokracie zaměřená na eh, silný mm, podnikatelský a environmentální přístup. Také princip obezřetnosti je silný ehm, v obou zemích a ehm, oba, na obou stranách je snaha o dosažení vyvážené dohody. Evropská unie je silně závislá v oblasti energetiky na regionech, které jsou volatilní a nestabilní a na obou stranách Atlantiku je eh, poptávka po eh, dohodě, která bude dobře fungovat, která bude přínosná a, a která bude fungovat hladce. Eh, USA a EU dohromady tvoří kolem 60% světového HDP. 33% obchodní bilance ve světě, 23% obratu ve službách a Eh, zaměstná a představuje přes miliardu lidí. To je velká síla. Chemické odvětví. Vývoz EU do Spojených států což je největší partner pro Evropu v oblasti chemikálií, představuje kolem 26 miliard eur a dovoz chemie z, ze Spojených států je necelých 20 miliard. To znamená, že tady je evropský vývoz v přebytku o 6 miliard zhruba ročně, což také, co se říká o významu společných eh, podnikatelských projektů a o dobrých vztazích eh, v oblasti obchodu a obchodní výměny. Hrubý odhad úspor Eh, minimalizací poplatků a označení, klasifikace a harmonizace eh, a regulace hovoří o 1,5 miliardě eur ročně. To jsou také čísla, která stojí za to. Eh, nyní významná témata. Předřečníci to tady už také zmiňovali některé některá tato témata. Za prvé je to otázka regulace. Systémy v EU a v USA jsou velmi odlišné a vzájemné uznávání nebo, nebo um, eh, vzájemné uznávání eh, regulačních norem se zdá být téměř vyloučené. Nicméně je možné urychlit hodnocení, tak aby nedocházelo k duplicitě požadavků a k mm, úspoře e, nákladů. Klíčová otázka z pohledu chemického průmyslu je bezproblémový přístup k energii. A to se týká všech evropských zemí, proto aby se nezhoršila konkurenceschopnost eh, evropských podniků. Eh, odstranění tarifních bariér je samozřejmě také vítané, někteří žádají o přechodná období, což samozřejmě je legitimní. Další věc je přístup eh, k agrárním surovinám, což je mm, pro Eh, významné pro evropský průmysl vycházející z biomateriálu a konečně ISDS, to je eh, horké téma, teď o tom právě hovořila paní Eberhardt, to je opravdu velice aktuální téma, ale řekl bych spíš politicky aktuální. A nyní bych si dovolil přistoupit k dalším bodům, to znamená, co se děje v České republice a v Českém svazu chemického průmyslu. Především věd, informace o TTIP jsou omezené a zatím pracujeme na transparentnosti a povědomí o TTIP což je naprosto zásadní pro budoucnost. TTIP je uh, diabolizován a někteří lidé to prezentují jako hrozbu, zatímco ona je to příležitost pro růst a pro vznik pracovních příležitostí. Naše ministerstvo průmyslu a obchodu provedlo eh, studii dopadů Eh, ohledně dopadů TTIPu na různá odvětví, včetně chemického odvětví. My jsme se té studie účastnili od počátku a eh, dohlíželi jsme na podmínky této studie. Výsledky byly eh, vypracovány, nebo jsou právě v této době vypracovány a publikovány, budou zhruba do dvou měsíců. Zůstává celá řada otázek ohledně TTIPu mezi našimi členy, kterých je asi 140. Většina podniků je pro TTIP, ale některé mají určité výhrady, především v souvislosti s otázkou volného přístupu k energetickým zdrojům, což je e, základ pro udržení konkurenceschopnosti ve všech evropských zemích bez výjimky. My se nadále domníváme, že TTIP se bude vyvíjet a ocenili bychom více transparentnosti při těch jednáních, více transparentnosti, více detailů, více faktů o TTIPu. Takže bych to mohl schrnout z pohledu našeho chemického průmyslu, který obecně tuto myšlenku podporuje. Chemický průmysl v České republice a v zemích Vyšegrádské skupiny by si přáli tedy především, aby byla eh, řádně ošetřena eh, kapitola o energetice a obecně eh, české podniky a český chemický průmysl typ podporují. Musíme poctivě říci, že existují některé nejistoty i mezi našimi členy, především z řad eh, rafinérií a petrochemického průmyslu a tady to zase odráží možnost eventuálně nevyvážené dohody, které a já doufám nenastane. A je možné, že tento jev nebo je tady, že to je hrozba, hrozba poklesu konkurenceschopnosti některých podniků. Také mm, se to týká malých a středních podniků, které jsou v dobré pozici v naší zemi, ale regulace je značně zatěžuje eh, eh, legislativa, která se týká chemického průmyslu, takže TTIP by jim mohl pomoci eh, dostat se přes hranice. Takže obecně my podporujeme TTIP za předpokladu, že dojde k vyjasnění některých nejistot a z, a e, řešení některých obav. Děkuji. And now we open... Nyní můžeme zahájit e, otázky a odpovědi. Prosím, máte nějaké otázky? Ano, já bych se chtěla zeptat paní Eberhardt ten mechanismus řešení sporů mezi investory a státy je velice důležitým mechanismem. Je tu nějaká alternativa, dejme tomu, že nejdojde k dohodě, potom je nějaký mechanismus řešení sporů mezi vládami. Mohlo by to být alternativní řešení. A potom mám otázku na pana Ohovena. My pořád hovoříme o malých a středních podnicích jaká součást našeho hospodářství je citlivější eh, na dopady TTIP. Nás by to zajímalo z pohledu MSP, protože vy reprezentujete malé a střední podniky, možná dvě nebo tři nejcitlivější problematiky Eh, které jsou eh, pozitivní a i negativní pro malé a střední podniky. My bychom totiž měli vědět, jak se postarat o malé a střední podniky, bychom to zohlednili při jednání. A otázka na pana Nováka. Vy eh, zastupujete chemický průmysl, my jsme hodně diskutovali o cenách energií a podobně, ale teď je tu problém nařízení REACH. Je to problém našich standardů, jak vyřešit tento problém s Američany e, vidíte e, nějakou možnost, abychom si zachovali v chemickém průmyslu naše vysoké standardy. Nám se to podařilo před několika lety e, vyřešit v Evropské unii, i když to byl velký střed. Jak se tedy díváte na situaci? Já vám velice děkuji a já mám otázku na pana Ohofena. Ve své zprávě navrhuji, abychom začlenili kapitolu věnovanou malým a středním podnikům, abychom zlepšili eh, možnost jejich zapojení. Máte nějaké specifické návrhy, něco, co byste chtěli eh, zaintegrovat do kapitoly o MSP a nyní mají slovo ostatní poslanci vzhledem k času maximálně dvě minuty. Eh, máme sedm požadavku, Paní Arena. Děkuji, pánové předsedové, a děkuji za jednotlivé příspěvky. Myslím si, že nám to skutečně může pomoci v naší práci a s velkým zájmem jsem vyslechla příspěvek pana Ohovena protože nejsme zvyklí slyšet tady zástupce ekonomického odvětví, zástupce malého, ma, malých a středních podniků a slyšet ho říkat to, co jste řekl. Je pravda, že Business Europe, který by měl zastupovat také malé a střední podniky, je skutečně nezastupuje. To znamená, nikdy nepřijdou s nějakým stanoviskem, který, které obhajuje ty, které jste dnes obhajoval vy, takže s velkým zájmem jsme vyslechli ty, kteří zastupují 90% evropského hospodářství, tedy malé a střední podniky. Takže děkuji za to všechno, co jste řekl. Otázka na prvního řečníka. Mluvil jste o, mluvila jste o ISDS v TTIPu, také je ISDS předpokládaný v CETě. Když se bude akceptovat ISDS v CETA, bude to de facto znamenovat akceptaci ISDS v TTIPu. Chtěla bych slyšet váš názor. Druhá otázka se týká modelů, které používá Evropská komise pro hodnocení dopadu TTIPu. Dnes tyto odhady jsou nadhodnoceny a vidíme, že jsou země, které na tom vydělávají a které ztrácejí, také některá odvětví, eh, stejně tak podniky, některé eh, na tom spíše ztrácejí, některé, některé vydělávají. Podniky, které jsou eh, zaměřeny na malý export, to znamená interní export, jsou ty nejvíce zranitelné. Máte vy nějaké informace, zde se obracím na druhého řečníka, k těmto jednotlivým odhadům, které, kterými byste byste mohl doplnit. A co se týká chemického průmyslu, kladu otázku ohledně REACH, jestli tedy význam Evrops, nebo zájem Evro, chemického průmyslu je spíše nadnáro, jsou spíše nadnárodní, který eh, samozřejmě svým způsobem napadá REACH, který někdy tedy působí problémy. Prosím, Angelika Niebler má slovo nyní. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat řečníkům za velmi dobré prezentace a já, bych chtěla vidět, využít jakožto šance, to je dohody o volném obchodě, jsou zde dobré věci, ale samozřejmě také rizika, některá zde byla popsána, parlament se k ním už vyjádřil a stanovil určitou tu červenou línii a my musíme obhajovat naši pozici jakožto parlamentu. Já bych chtěla něco říci k ISDS, sdílím tu kritiku, která zde vlastně byla uvedena k té ochranné klauzuli. Já jsem vlastně eh, pracovala pro jedno z největších eh, také jsem se za, jsem vlastně čelila tady těm eh, následkům SDS, toto má spojeno s velkými náklady, takže já si myslím v tom vztahu eh, e USA EU nepotřebujeme tyto rozhodčí soudy, tak jak zde již zaznělo, vlastně to, co zde, ten návrh, který zde byl eh, formulován, zní dobře. Ještě bych měla otázku na pana Ohvena. Eh, protože ano, na začátku jste říkal, že jste vlastně pro tu dohodu o veřejném obchodu. Nemohl byste ale uvést několik konkrétních případů z malých a středních podniků, kdo vlastně by co tedy eh, měl nebo těžil tedy z té dohody o volném obchodu. No, já pocházím z Bavorska a lidé se mě vždy ptají, proč to potřebujeme. Já se snažím hledat určité pozitivní příklady, ty pozitivní věci. Některé firmy už samozřejmě působí nebo spolupracují s, USA, samozřejmě o ani nemusíme mluvit. Takže kde si myslíte, že skutečně pro ty malé a střední podniky by to znamenalo výhodu, tady tato dohoda o volném obchodu? Takže to všechno v souvislosti s tou pozitivní konotací této dohody TTIP. Děkuji, další řečník. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se obrátil na oba řečníky eh, v otázce ISDS já bych chtěl říci, že rozhodně nemáme obcházet naše sofistikované eh, soudní systémy a eh, aplikovat soukromé soudy. To naprosto podporuji. Já tedy eh, neznám všechny eh, detaily, ale hypoteticky to by mohl být dobrý příklad. Eh, pokud se Argentina rozhodne omezit ceny plynu a platí to pro společnost, která působí na trhu a týká se to vlastní společnosti a jiné ne, tak by to mohlo být pokládáno za diskriminační opatření a tak eh, si říkám, zda bychom mohli důvěřovat argentinskému soudnímu systému, jako důvěřujeme americkému. To vůbec neznamená, že by nebyl eh, argentinský soudní systém nepořádku, ale já chci říci, že mechanismus ISDS může mít své opodstatnění na této eh, planetě. Může to být ofenzivní nástroj tam, kde se porušuje právo, tam to potřebujeme, ale ne tolik doma. A dále vy jste říkal, že to samozřejmě zdaleka ještě není perfektní, ale když se úvozovkách budeme snažit zajistit perfektní mechanismus, tak bude mít vždy určitá omezení. Perfektnost je jedna věc, legitimita je druhá věc. Nicméně, jak nyní existuje v CITA na základě posledního textu, tak došlo k podstatnému zlepšení já vám mohu říct si některé příklady, například ten příklad Delaware, treaty shopping je třeba... Dobře, já to zhrnu. Takže tři myšlenky. Eh, eh, ISDS eh, vůči malým a středním podnikům, to by nemuselo vadit, pokud to nebude fungovat, takže tedy systém ISDS. Děkuji, pan Kerenc. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl projevit svou nespokojenost. My jako legislativci bychom potřebovali vyvážené informace pro to, abychom mm, se mohli opřít o to, kam eh, směřovat. Tady to je ideologicky orientovaná diskuze proti eh, ty Celá řada kolegů už prostě odešla, protože se jim zdá, že tato beseda není informativní. A problém, tady je problém, který potřebujeme pochopit, ale jestliže podniky a Evropská unie na tom prodělají a Spojené státy jsou tak silné a cíl je chránit evropské investice na americkém trhu. A takže otázka zní, jaká ochrana investorů by byla správná? Co můžeme na systému zlepšit? A nejenom pořád poslouchat lidi, kteří říkají, že je všechno špatně. Já si myslím, že takovéto slyšení není informativní, je ideologické, je to zajímavé, ale není to to, co bychom potřebovali. My děláme politiku, nemají ji dělat jiní za nás. Eh, pan Pípr. Um, ano, děkuji. Já musím, já bych chtěl nicméně položit otázku, i když musím odejít, eh, řečník mluví jsem trošku zklamaný tím, že ve výboru pro průmysl až o, o, z 80% se hovoří o problémech. Z 80% o problémech. Já bych si byl přála, abychom měli trošku více odvahy tady u té dohody o volném obchodě. Chtěl bych eh, vlastně položit otázku celému plénu, když se teď eh, vlastně jedná s Indií, s Čínou o průmyslových standardech, eh, s podíl Evropy, evropského trhu stále klesá, takže pokud nebudeme rozšiřovat tak eh, ten evropský trh, tak kdo bude vlastně těžit tady z těchto standardů? Chtěl bych položit otázku panu Ohofenovi. Uh, ty smírčí nebo arbitrážní soudy jsou, je vlastně myšlenka, kterou, vlast, kterou přišli vlastně před 50 lety poprvé ten svaz malých a středních podniků v Německu a nyní, když uzavíráme dohodu o volném obchodu s Čínou, Myslíte si, že něk- zástupce eh, německého, polského a tak dále z malého a středního podniku, který chce investovat do Číny, já jsem opravdu trošku zklamán tím, co jste zde dnes nastínili jako problém. Já mám úplně jinou zpětnou vazbu z mého regionu, že právě toto je šance, že to je příležitost právě proto, aby malé a střední podniky mohly podnikat ve Spojených státech. Další řeč. Um, Děkuji, já bych chtěla moc poděkovat řečníkům řečníkům. Někdy lidé považují za ideologické to, s čím nesouhlasí a předkládat eh, jim eh, důkazy je pak marné, ale to eh, samozřejmě nevyhovuje průmyslu a zvlášť v kontextu Eh, typu. Takže já si myslím, že toto setkání a tyto prezentace jsou opravdu užitečné a mám pár otázek. Co se týče ISDS, by bylo dobré znát vaše mm, eh, názory ohledně regulační spolupráce v oblasti regulace a eh, tato spolupráce existuje v oblasti průmyslu, tam je celá řada otázek Mm, která budou na našem pořadu jednání. Co se týče malých a středních podniků, v mém volebním obvodě máme přebytek obchodní bilance, obchodujeme se Spojenými státy a jedna z oblastí, eh, kde si myslíme, že to bude přínosné, jsou právě malé a střední podniky, které eh, budou mít více informací o eh, roli amerického státu a tak dále. Takže by mě zajímalo, co bychom měli dát do kapitoly o malých a středních podniků, aby měli přístup k informacím. A konečně k chemickému průmyslu. Eh, já sleduji chemickou legislativu pořadu řadu let a zajímavá, zajímavý je rozpor E, v názorech mezi těmi jakoby bohatými a evropskými podniky a potom zeměmi jako Korea, Čína a podobně, které e, e, a, chemi, a chemická regulace v Spojených státech, která je zase odlišná. Takže jakým způsobem bychom se mohli vrátit k určité konvergenci v chemickém průmyslu? Děkuji. Paní Griffin. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma prvním řečníkům. Já si myslím, že jejich příspěvky byly koherentní, opíraly se o důkazy, nebyly ideologicky ani politicky zaměřené. Děkuji. Jde o otázku obdobně jako mý kolegové. Jak je možné zajistit, aby eh, MSP a mikropodniky měly přínos z dohody TTIP a také jak můžeme ochránit standardy eh, nejenom eh, co se týče zboží, ale co se týče trhu práce a zaměstnanců a potom také ta kapitola věnovaná energetice a velice bychom uvítali kapitolu věnovanou MSP. Děkuji. Pan Sanonato vystoupí jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o slovo před, pouze před chvílí. Ty přednášky byly opravdu velmi užitečné a umožnily nám lépe pochopit obavy a problémy některých eh, e, průmyslových odvětví a některé věci, které jste zazněli, bychom měli zohlednit, když budeme vyjadřovat naše stanovisko, nejprve jakožto výbor a potom jako celý Evropský parlament. Měl bych takovou obecnou připomínku, když mluvíme o dohodě TTIP, tak je potřeba říci, co se změní oproti stávajícímu stavu. Neměli bychom hovořit pouze o nějakých, eh, měli bychom hovořit o obecných vztazích mezi námi a Evro- USA. USA je velký evropský exportér, eh, vyváží produkty do Evropy a v Evropě je velký trh, který také vyrábí mnoho výrobků, mnoho zboží a které, které vyva- která vyváží své zboží do USA. Tady tyto výměny, tento obchod už existuje, takže to nikdo nespochybňuje. Nyní se ale díváme, takže teď budou ty věci úplně jiné, nebo ty věci zůstanou tak, jaké jsou? Toto je otázka, kterou eh, je potřeba si položit doložit. Pokud něco funguje špatně nebo je negativní, tak je potřeba změnit to prostřednictvím vyjednávání. Právě tato vyjednávání o dohodě TTIP by měla umožnit zlepšit situaci. Takže Uvádíme zde argumenty v debatě, ale možná, že zde nejsou na místě v této debatě. Například, když hovoříme o břidličném plynu, můžeme eh, importovat eh, přidličný plyn, pokud budeme chtít, a to tež platí i pro celou řadu dalších věcí. Co se týká malých a středních podniků, tak já si přece myslím, že je pro ně zajímavé, aby měli jednotné normy, pokud chtějí vyvážet své výrobky na velký světový trh a aby byly konkurenceschopné v, ve světovém měřítku na základě společných uh, norem, aby mohli diverzifikovat svá odbytiště, protože ta, ty normy ještě, ty standardy nejsou ještě sjednocené v současné době. Debatuje se zde o ISDS, o mezinárodní arbitráži, o tom se diskutuje hodně, ale tato debata by měla být eh, konkrétní. ISDS podle mě není nějaké absolutní zlo je to prostě téma, které může být na jednu minutu per váš. Děkuji, pane předsedo. Bude to jedna minuta. Jednak, protože se omlouvám, že jsem neslyšela vaše prezentace, ale téma, které mi leží na srdci vzhledem k předmětu tohoto slyšení, to znamená ty průmyslové cíle a výzvy ohledně TTIP, to je ta myšlenka, že když se podíváme na evropský průmysl, tak máme problém nerovnováhy, nerovnovážného rozdělení průmyslových činností na území Evropy. A čili moje jednoduchá otázka je v jednotlivém odvětví nebo ve vašich organizacích, jak hodnotíte ten kumulativní charakter. Zda tedy dohoda TTIP zachová status quo, co se týká rozložení průmyslové činnosti, nebo zda zhorší tu nevyvo- ne- nerovnovážnost, anebo zda ji kompenzuje. Děkuji. Nyní bych chtěl udělit slovo ještě jednou všem řečníkům, každému na tři minuty. Začne paní Eberhardt. To je ale výzva. Jaká je tedy alternativa vůči mechanismu ISDS? Vraťme se tedy eh, k otázce, v čem spočívá problém, pane Bousku, který americký investor eh, byl eh, vyhozen u, u amerického soudu, eh, kdo vypadl s ISDM, kde je tedy eh, důkaz, že tu jsou předsudky vůči zahraničním investorům. Tady důkaz není. A tady nebyla žádná potřeba, nebylo třeba, aby se řešil ISDS, ale pořád je tu alternativa naše soudy, co takhle Evropský soud pro lidská práva, e, protože se to týká statusu e, investora, co tedy stávající e, soudy, soukromé pojištění, když tedy uzavírají smlouvu s tím státem. Mezinárodní smlouvy zaručují tedy přímý přístup k eh, neznámému počtu investorů. Jistě tady nějaké alternativy jsou a to je také v prvé řadě problém. A zda je tedy ISDS začleněn do síta, eh, zda se to eh, bezprostředně objeví v TTIP. Ne, teoreticky ISDE může být začleněn do síta a ne do TTIP, ale jak jistě víte, podniky, které sídlí v USA a mají pobočky v Kanadě, řeší své investice prostřednictvím dohody síta, takže kritika, kterou jsem zde sformulovala, a, a, a, tý, je to obecně kritika občanské společnosti a kritizuje síta. Opírá se o takzvaný reformní program nebo reformní agendu komise máme důvěru e, vůči jiným soudním systémům, o tom není pochyby. E, jistě e, právo není nikde perfektní, ani ne v Evropě. Ale já pochybuji, že ISDS je odnou odpovědí na tento problém, protože porušuje základní eh, právní principy. Je to systém, který porušuje eh, zásadu eh, rovného přístupu ke spravedlnosti, diskriminuje investory mohou využívat paralelního systému a také eh, porušuje zásadu eh, právní nezávislosti, protože eh, ty případy nerozhodují nezávislí soudci, ale rozhodci pro svůj vlastní profit. Je tu celá řada právních problémů, to je má odpověď. A když máme právní problémy v nějaké zemi, musíme je řešit pro všechny, nejenom pro zahraniční investory a musíme je řešit u řádného soudu. A ne, že bychom eh, se stále více přesunovali k soukromému systému. Děkuji, pan Ohofn. Já vám velice děkuji. Ptali jste se mě eh, na výhody dohody TTIP. Doufám, že s touto dohodou dosáhneme usnadnění u eh, netarifních obchodních překážek, a to zejména v oblasti certifikace a předpokladu pro registraci. Tady je ještě celá řada překážek eh, u transatlantických obchodních vztahů. Účinek v celní oblasti je relativně nízký. Průměrná celní sazba je 0,4%, proto tady eh, nevzniknou žádné velké zisky. A eh, další pozitivní věci. Německý eh, institut IFO v jedné studii zaznamenal pozitivní efekt na trhu až 45 až 75 tisíc pracovních příležitostí, ale velkou výhodu eh, bude mít eh, Amerika 1,1 až 1,3 desetiny milionu eh, dalších pracovních příležitostí podle úsudku tohoto institutu a nevýhody. Inovativní a vysoce technologické produkty i bez TTIP se setkají s velkou poptávkou na celém světě u různých eh, odvětví, jako je zemědělský sektor. Tato dohoda bude představovat větší konkurenci. Tady si musíme a priori ujasnit, že eh, uslyšíme výtky, eh, že dochází k subvencím. Já jsem u našeho místo kanceleře Bril byl na eh, poradním jednání. Já jsem se zeptal je to, eh, máte raději americký nebo německý steak, eh, kukuřici. A on řekl, no možná eh, americký steak a jejich kukuřici. A předseda rolníků řekl, a víte co, pane ministře, vy budete platit subvence německému zemědělství, aby se méně pěstovalo a chovalo se méně dobytka kde spatřujete nebezpečí eh, při eh, přizpůsobování standardů a při vzájemném uznávání. Já bych řekl, že některé byrokratické eh, překážky se nedají odbourat přes noc v oblasti elektrotechniky v USA. Vystačí bez tohoto štítku. Je to srovnatelné s označením CE, je to srovnatelné s německým typem ačkoliv tento štítek eh, není státem předepsán, ten se etabloval v praxi a tím pádem americká eh, vláda nemá žádný manévrovací prostor při přizpůsobení standardu. Je to jednostraná harmonizace eh, při uznávání standardu. Eh, já znám eh, velký počet negativních dopadů rozhodčích řízení, když tu je jeden poslanec EP a řekne, že to nesmysl, tak by se měl pohlednout, co si myslí v jeho volebním okrsku. A myslím, že to je opravdu nesmysl správný názor. Jeden z nejznámějších případech jsou ta řízení Vattenfall, o tom jste již hovořila a kromě toho je tu celá řada mezinárodních příkladů pochybných praktik eh, arbitrážních řízení. Například Philip eh, Morris zažaloval eh, Austrálii za změnu úpravy krabiček. Kdo musí platit? Austrálie. Využívají zásadu treaty shopping a využil cestu přes Hongkong. Dovolte, abych se stručně zmínil o jedné věci. Eh, evropští poslanci, eh, tady je Handelsblatt eh, jedny z nejdůležitějších ekonomických novin na světě, které píší, můžeme Evropu jenom varovat a každý poslanec subjektivně nebo eh, nesubjektivně by si měl pročíst tento článek, který je zcela jasně napsáno. Zdá se, že je to groteskní eh, člen ke státy EU, které mají nejlepší zákony na ochranu majetku, přesto e, trvají na zvláštní výjimku pro investory v zahraničí. Při jednání s Amerikou musím jasně říct si, e, národ, který, stát, který zastupujete, e, žije, že se sníží jeho rating a to by bylo fatální. Děkuji a v neposlední řadě pan Novák. but <laughs> not least, uh, couple of questions. Takže pár otázek se týkalo REACH a malých a středních podniků. Uh, k malým a středním podnikům jednou větou. Situace není dobrá. My jsme dělali vlastní šetření u nás a zjistili jsme, že 60 malých a středních podniků přestane podnikat a vyrábět, jestliže eh, nastoupí třetí registrační období REACH, což je za tři roky. V Evropě je 29 tisíc malých a středních podniků a 96 z nich to je 29 tisíc chemických podniků a 96% z nich jsou malé a střední, které jsou velice ohrožené. Co se týče rýče a situace v souvislosti s TTIPem, jak jste se ptali, já opravdu nevím. Pokud vím, tak to nej, nejsou spojené státy, kdo tu jakoby dělají potíže. Ale je to Evropská unie, která říká, že rýč je něco, co je dané, a co není možné znovu otevřít. V žádném případě. To je Bible. A my tuto pandořinu skřínku nebudeme znovu otvírat. A ještě jeden příklad, co se rýče týče. Možná si pamatujete, ve zprávě komise ohledně REACH, bylo to asi někdy před třemi lety, jmenovalo se to revize REACH. A co se týče transparentnosti, e, znalosti chemii kálí a znalosti veřejného mínění, to bylo dobré. Ale co se týče konkurenceschopnosti, to tedy dobré nebylo podle toho hodnocení, čili tolik k Ale Tady byla slova, která žádala o více podpory eh, Tý typu. Já, Ladislav Novák, český a evropský občan, chci říci, že TTIP je jedinečná a možná poslední příležitost pro to, aby Evropa zůstala v soutěži, aby nedošlo k poklesu její konkurenceschopnosti, aby se vrátila k růstu a zaměstnanosti. Děkuji. Thanks a lot. And now I give the floor to the... Děkuji a nyní dám slovo promiň, komisi. Promiň. Děkuji a nyní dám slovo komisi. To je jasné poselství, krátké, do dvou minut, bezvadné. Takže komise na závěr, prosím. Thank you very much. Uh, uh... Děkuji. Slyšeli jsme tady celou řadu věcí, takže jenom pár poznámek. Za prvé, co se energie týče. Slyšeli jsme třeba o energetice, že energetická bezpečnost je více o přístupu ke zdrojům, což eh, TTIP eh, nevyřeší. Jistě, není ambicí TTIPu vyřešit celou otázku energetické bezpečnosti Evropské unie. Může to přispět k jejímu řešení, ale komplexně energetickou bezpečnost v Evropské unii nevyřeší a je potřeba přijmout celou řadu dalších opatření. Některá z nich budou oznámena zítra, až komise Eh, ubeřehní, eh, přijme balíček eh, energetické unie. Také jsme slyšeli v oblasti energetiky, že když se budeme snažit zlepšit náš přístup ke zdrojům, tak bychom mohli nahradit závislost vůči východním sousedům, za závislost vůči Spojeným státům a že my bychom se spíš měli snažit oduhlíkovat naší ekonomiku. Ale to nejsou, to se nevylučuje navzájem. My bychom samozřejmě eh, měli usilovat o snižování uhlíku v naší, ekolo, eh, v naší ekonomice, ale současně mm, bychom měli diverzifikovat energetické zdroje, především u fosilních paliv, protože fosilní paliva i do budoucna budou významnou součástí naší ekonomiky a TTIP v tomto může pomoci. Také jsme slyšeli, že ceny jsou v Asii vyšší a přístup k energetickým zdrojům eh, ze Spojených států nemusí pomoci našim ekonomikám. Dovolte mi, abych připomněl, že eh, ambicí eh, obchodní dohody je, aby jaksi subjekty mohly tu dohodu využívat. Čili jednání a opatření v TTIPu by měla být přínosná a samozřejmě proto musí ty ceny být atraktivní. Ceny se ovšem rychle mění, Viděli jsme nedávno vysoké ceny v Ázii, ale to už se zase mezi tím změnilo. Diferen, cenový diferenciál mezi Azií a e, EU se rychle zmenšuje, takže dnes by to mohlo velmi snadno e, znamenat, e, že vývoz z USA do Evropy bude atraktivní. Co se týče chemického průmyslu, o tom se tady taky hodně hovořilo. Eh, já bych vysvětlil stanovisko komise. My jsme stále říkali, že nechceme diskutovat o míře ochrany, která už byla dohodnutá prostřednictvím REACH. My vedeme tato jednání se spojenými státy v rámci eh, regulace REACH není samozřejmě cílem kompletní konvergence, protože ty dva systémy se liší a snažíme se v rámci obou systémů najít, jak zlepšit spolupráci eh, obou regulačních agentur. Tolik tedy, co se týče REACH. Eh, taky se hodně hovořilo o ISDS. Komise Evropské unie je taková a já musím připomenout, že žádná jednání v tuto chvíli na toto téma neprobíhají. E, e, nové přístupy v oblasti ochrany investic a ISDS jsou v souladu se zájmy Evropské unie a se závazky komise vůči Evropskému parlamentu v souvislosti s e, dohodou TTIP. My jsme vedli veřejné konzultace o ISDS. Výsledky konzultací jsme publikovali a na základě obdržených odpovědí jsme identifikovali čtyři oblasti, kde máme pocit, že je potřeba ještě hledat zlepšení. Je to za prvé ochrana práva regulovat, vytvoření a fungování eh, průmyslových soudů, v, potom souvislost mezi ISDS a vnitrostátními soudy a opravná opatření v rámci ISDS. Takže teď budeme dále konzultovat evropské subjekty, Evropský parlament a další v těchto čtyřech oblastech v rámci širší diskuse o ochraně investic a ISDS, tak aby komise mohla vypracovat konkrétní návrhy e, e, do léta v rámci jednání o TTIP. A konečně, a to je téma velmi důležité, když dovolíte malé a střední podniky, my víme, že malé a střední podniky představují 99 podniků jak v EU, tak v USA Někdy se nám zdá, že se na vývozu příliš nepodílejí, ale to není pravda. 81 vývozu eh, nebo vyvážejících podniků jsou malé a střední podniky. Je to 600 tisíc podniků a jejich export představuje prakticky třetinu celkového vývozu EU takže významně se podílejí na exportu, ale musíme jim pomoci, aby se podíleli i více na mezinárodním a transatlantickém obchodu. A proto také, a to jsme rádi, že jste to zmínili, tu kapitolu, to je také směr, kterým jako komise se ubíráme a v tuto chvíli jednáme o specifické kapitole o malých a středních podnicích. Tam eh, opravdu chceme, aby malé a střední podniky tvořily samostatnou kapitolu, tak abychom to tam propojili. Ono totiž všechno ta ustanovení mají být prospěšná pro malé a střední podniky, ale prostřednictvím této kapitoly a mechanismu eh, v této kapitole by mělo pro ně být snažší eh, využívat ta jednotlivá ustanovení. Třeba když dosáhneme nějakého výboru pro, o, pro střední a malé a střední podniky, tak jim to bude pomáhat. A první krok je pro podniky je získat informace o tom, jaké jsou ty tržní podmínky a trváme na tom, že naše a samozřejmě i americké malé střední podniky musí mít přístup k informacím o těch respektivních trzích a to, eh, jak si prosazujeme. Omlouvám se, že jsem hovořil skoro 8 minut, ale ono bylo také důležité, aby výbor znal náš přístup. Děkuji. Thanks a lot. Já vám velice děkuji, milí kolegové a milí panelisté. Já vám velice děkuji za ty zajímavé příspěvky. Myslím, že je zapracujeme do svého uvažování o TTIP a Připravíme se tedy na květen a předávám slovo, pokud tedy mohu na úplný závěr naší diskuze říci, že to byla velice důležitá diskuze, i když se nepodařilo odpovědět na všechny otázky, eh, tak pokračujeme v této diskuzi a to je velice důležité pro všechny výbory. Energie, IKT, malé a střední podniky, průmyslová politika, harmonizace, technická harmonizace, standardy a tak dále a tak dále. Je to tolik otázek z našeho pohledu, které jsou tak důležité pro evropské hospodářství. Měli bychom eh, také diskutovat eh, do detailů o těchto otázkách a také se zabývat i těmi ideologickými otázky, protože jsou důležité pro naše občany. Měli bychom tedy zahájit diskuze ve svých členských státech, ale závěrem bych chtěl říci, že konečná dohoda musí zohlednit názory Evropského parlamentu, protože konec konců o této dohodě budeme hlasovat. Jinak by nebylo možné to zohlednit. To jednání je spolu s Evropskou radou a komisí a to vědávání by selhalo. Byla by to velká škoda, protože já se domnívám, že z této dohody mohou vyplynout velké výhody pro Evropu, takže je třeba, eh, aby to všechno bylo zohledněno a pro naše konečné politické rozhodnutí, protože nakonec to bude politické rozhodnutí, to je konec našeho slyšení a já vám velice děkuji.